dear colleagues. Vážení kolegové, vzhledem k nečekaným změnám se musíme udělat ještě kratičkou pauzu, dvě, tři minutky. Vás poprosím o strpění a poté začneme. Velice se za to omlouvám. Takže ještě jednou opakuji, poprosím o strpení dvě, tři minuty, ještě kratičká pauza, pak zahájíme.

Uh, um, Vážení kolegové, teď už můžeme začít. Ještě jednou se omlouvám za krátké zdržení. Poprosím vás, abyste se usadili. Na programu jednání máme bod číslo 14. Situace v Řecku, pokud jde o migraci a uprchlíky. Proběhne výměna názorů s panem Muzalasem, náměstkem ministra pro imigrační politiku. Já jsem velice rád, že pan ministr, pan náměstek souhlasil s tím, že dnes na našem výboru vystoupí a že se vyjádří k situaci eh, eh, s uprchlíky v Řecku. Proběhne po úvodním vystoupení pana náměstka eh, rozprava s tím, že začneme s koordinátory výboru Libe, pak vystoupí další poslanci a pokud bude čas, tak budou eh, mít prostor i další poslanci. Ještě bych chtěl říci, pane náměstku, že jsme o Řecku hodně hovořili v našem výboru, ale toto je poprvé, kdy zde mezi sebou máme zástupce vaší vlády, který je přímo odpovědný za tuto problematiku, takže jsem eh, velice potěšen a máte slovo. Kyrie proedre, kyrie ke kyrii vůlevtes, Dámy a pánové poslanci, děkuji vám. Děkuji vám opravdu velice za to, že jste mi dali možnost, abych tady jménem své země pohovořil o otázce uprchlíku, o otázce migrantů a o krizi, která se projevuje v naší zemi. Je to zároveň krize v Evropě. Od samého počátku už jsme řekli, a mnozí s námi souhlasili, že největší migrační tok v historii Evropy od první světové války se uskutečňuje právě teď. Také jsme ale říkali, že to není jen náš problém, ale je to problém evropský. My jsme se snažili již v září eh, volat, eh, protože jsme pochopili, že to problém je. V květnu byla první schůzka i s evropskými představiteli, ale ty migrační toky sílily v září. Eh, byly přija, byla přijata důležitá rozhodnutí a já bych vám rád připomněl něco, co možná bylo zapomenuto. Často na vrcholových eh, setkáních máme eh, tendenci některé věci zapomínat. A pokud eh, chceme připomenout úsilí evropských institucí, musíme se vrátit do září. V září Juncker, jak já tomu říkám, Juncker mm, navrhnul, předložil rozhodnutí hlavám států. Bylo rozhodnuto nebo vyhlášeno o to, že je to evropský problém, tyto. A my jsme se snažili tedy eh, řešit tento problém na evropské úrovni, jenom velmi stručně. Tato, toto evropské řešení mělo tři eh, osy. Nejdřív eh, se měl, měli osoby registrovat, pak se měli umístěvat a dále se měli přemístěvat. To byly tři takové osy, podle kterých se mělo postupovat a které Eh, zaručovali bezpečnost, eh, lidská práva, respektování lidských práv a respektování mezinárodního práva. Eh, zkusili jsme nalézt tedy evropskou odpověď. A pokud my ji nyní nenacházíme, tak je to proto, že od září až do teď jsme my, jakožto Evropa, nedokázali skonkretizovat rozhodnutí, která byla přijata v září. A místo, abychom fungovali jako jednotná Evropa, místo, abychom fungovali jako Evropa, která řeší evropský problém, tak eh, docházelo neustále k, eh, k jednostranným eh, krokům, které vlastně porušovaly rozhodnutí Evropské unie. A mluvím o velice následnických akcích proti tedy uprchlíkům, hovořím o Eh, odvolání eh, se ke soudnímu dvoru proti rozhodnutím Evropské unie. Zde mám na mysli odmítnutí některých členských států přijmout eh, uprchlíky zatím, co vlastně přijali to rozhodnutí o relokaci těchto uprchlíků. Dále nedošlo k žádnému přemístěvání do Turecka. To znamená, že Evropa nijak neskonkretizovala ta rozhodnutí, která přijala. A že vlastně porušila eh, principy práva lidských práv, solidarity, sdílení břemene, břemena, eh, ochrany lidí. A ani nedokázala zajistit bezpečnost eh, evropských národů. A to všechno se stalo. A proto my se nyní nacházíme zde. Evropa nevytvořila legální cesty a legální možnosti pro uprchlíky, tak, aby mohli dostávat azyl v Evropě. Čili eh, došlo k té balkánské cestě, která eh, se zrealizovala. A protože eh, my stále nemáme ještě legální prostředky, abychom nějak zabránili tomuto pohybu těchto uprchlíků, tomuto toku který je vlastně výsledkem války v Syrii, tak tyto eh, se v, vlastně tato cesta prosadila téměř oficiálně, je tam víceméně 50 tisíc lidí, vznikl obrovský chaos v Evropě. Státy, které tyto lidi přijali, tak se odstly v opravdových potížích a to samozřejmě bylo v první řadě Řecko. Řecko, které je na ráně hned je eh, vlastně takovými otevřenými dveřmi. Eh, tady ty dveře jsou sice na turecké straně, ale říká se tomu tak. A jsme vlastně v naprosto nekontrolovatelné situaci. Takže my jsme dnes tady proč? Protože Evropě se nepodařilo opravdu převést do praxe eh, rozhodnutí, která přijala, protože členské státy se postavily proti tomuto rozhodnutí, protože členské státy evropské přijaly opatření zcela jednostranně byla zavřena balkánská cesta, bylo to celkem logické a mohli se to předpokládat. Tato cesta byla zavřena zase jednostranně, aniž by o tom byly poskytnuty předem informace. Přitom ale existovala smlouva a dohoda, že až do příštího vrcholového setkání tato cesta bude otevřena. To na začátku této cesty vytvořilo obrovské lidské problémy. A pokud e, nedostane Řecko konkrétní pomoc od Evropy, tak to vyvolá opravdu velkou humanitární krizi. Jak vy víte, v Řecku poté, co byl tento balkánský koridor uzavřen a poté, co vlastně neexistovala jiná legální oficiální cesta, kudy by to uprchlíci mohli proudit, tak v současné době máme 50 tisíc lidí, kteří jsou zcela zablokováni kteří jsou v pasti, možná je jich trochu víc, možná trochu míň, je to přibližné číslo. Ale to, že v tak krátkém čase eh, tyto lidé jsou tam uzavřeni, vedlo k tomu, že tito lidé jsou v Indomení, v v, v hanebných podmínkách. Je to hanba pro Řecko, ale není to jenom řecký problém, je to hanba celé Evropy. Řecká vláda a helenský stát se snažil, vynaložil velké úsilí poměrně rychle, aby tu situaci vylepšil. A doufáme, že pokud bude eh, nalezena nějaká normální cesta, nějaká pomoc Evropy a tím eh, nemyslím jenom na nějakou ekonomickou eh, cenu, myslím i na technickou pomoc, na logistickou pomoc, takže se situace určitě vylepší a myslím, že během příštího měsíce Eh, tato krize eh, se bude moci ještě prohloušit a proto bychom měli eh, fungovat alespoň trochu důstojně. To, co požaduje náš národ, to, co požadují i uprchlíci a to, co požadují migranti. V Řecku je víceméně 10 tisíc míst, nových míst, kde nových přijetí a stále zvyšujeme to číslo možných přijetí. Nicméně to jsou nekontrolovatelné toky z Turecka. Zatím nezdá se, že by se ten tok zastavil. Zhruba 2000 lidí každý den doráží do Řecka. A to jsme v zimě z toho je takových 60% opravdu uprchlíci, jsou uprchlíci a pokud to takhle bude pokračovat, tak opravdu se dostaneme do situace, která bude zcela nekontrolovatelná. Já bych vám také ráda sdělil, že dnes tady eh, nejsem proto, abych po vás chtěl nějakou ekonomickou pomoc, abychom tuto krizi řešili. jako Evropa my si eh, nemyslím si, že bychom měli přijmout to stanovisko, které některé státy mají, že by se Řecka měla eh, otevřít. Řecko až doteď vlastně té situaci čelila. A to na základě tedy evropských principů, na základě solidarity pak budu hovořit i o zodpovědnosti a o včasnosti, ale my bychom chtěli, abyste tlačili na své vlastní vlády a aby si tyto vlády uvědomily, že to je evropský problém a že tady není možné najít takové řešení, kde by eh, Řecko bylo přeměněno eh, do nekonečna na uprchlický tábor. Já si myslím, že vy si to také nepřejete. A tak co já o vás vím, tak jsem přesvědčen, že každý z vás E, po svém způsobu e, bude podporovat takovou, takovéto řešení. E, co se týče času, my jsme opravdu spoždění, protože jsme byli zaskočeni, celá Evropa byla zaskočena. A myslím si, že 25. dubna, kdy byl vrcholové setkání o uprchlících, tak jsme nečekali, že to bude mít tyto dimenze. My jsme prostě na to nebyli vůbec připraveni ani v Řecku, ani v Evropě, ale my jsme se tomu postavili čelem Zařídili jsme hotspoty, začali jsme registrovat, ale nebylo možné to všechno zařídit v těch lhůtách, jak se to předpokládalo. Ztratili jsme čas, ale vycházející z toho, tak se tady vytvořilo a řeklo také mnoho lží v červnu a v červenci. Bylo bylo 14 eh, přístrojů Eurodac, které měly registrovat tisíce uprchlíků, což je v praxi naprosto nemožné. Také Řecko bylo obviněno z toho, že eh, nechtělo přijmout Frontex. Ale podívejte se do dokumentů, můžete je jistě najít a budete se divit. My jsme rychle, už v květnu, žádali 1400 eh, lidí z Frontexu, dorazilo jich 700. Během posledního vrcholného setkání pan Lazary, který je zodpovědný za Frontex, řekl, že eh, dnes příspěvek členských států eh, do Frontexu je jenom 20% toho, co by Frontex potřeboval. A to samé patří pro ASO. Je tady tisíce, deset tisíce e, uprchlíků, ale jsou rozprostřeni tak trochu všude. A máme 60 e, e, osob, které pracují v tomto oboru. A je 45 tisíc lidí, kteří jsou zablokováni v kteří jsou zablokováni v Řecku, ale zatím z Evropské unie nedorazil nikdo na pomoc. Pro ochranu pobřeží máme, jsme požadovali 100 lodí, které by střežily pobřeží, aby nám pomohly a aby nějakým způsobem chránili tyto toky. Ale máme jenom 12 lodí, nebo možná 8. A to všechno znamená, že máme velké spoždění. Samozřejmě máme i určité zodpovědnosti, slabost řeckého státu a vlády. Byli jsme tedy opravdu zaskočeni. Jak vy víte, eh, Řecko prochází také velice vážnou ekonomickou krizí. Eh, máme programy eh, pomoci, které vlastně oslabily celé ty mechanismy státní pomoci. Ale tu zodpovědnost my se nevyhýbáme. Jí máme a my to uznáváme. Ale pochopili jsme také ještě další věc. My jsme si nevytyčili politické cíle pro pro um, reintegraci, pro registraci a potom další přesouvání uprchlíků. Nemůžeme ale všechno zrealizovat v čase, jak bychom chtěli proti jiným uh, státům, kteří na nás poukazují prstem a kteří uh, říkají, že to máme politicky řešit. Řekli, že uh, nechtějí, aby se uprchlíci umistovali do jiných zemí. Proč? Protože se vlastně skryly za e, bariéry, které vystavili během poslední rady ministrů. Já jsem to řekl zcela jasně. E, e, za pár let, za desítek let, archeologové už nenajdou ani Akropolis, už ani nezajdou krásné památky, ale najdou jenom obrovské, dlouhé, vysoké zdi. Ale to není Řecko, které chce tyto zdi. A myslím si, že to taky není eh, Evropa, kterou vy ve vašem výboru chcete. Nechci vás dále unavovat, řeknu jenom tři věci. Tak budete mít čas na otázky. A klidně i těžké otázky, nemám s tím problém. Budeme moci eh, takto alespoň upřesnit tu situaci, která u nás v Řecku vládne. Tato eh, schůze se odehrává po vrcholovém setkání, tam se opakovalo, že eh, klíčová pozice je pozice Turecka. Když mluvím o Turecku, tak musím mluvit s respektem. To je země, která má na svém území skoro 2 miliony uprchlíků. To je fakt. Ale pak je druhá věc, a ta je zcela objektivní. Všichni tyto uprchlíci přešli, přešli z Řecka, eh, od, to je výchozí bod, to je ta první etapa jejich cesty, nežli eh, se chtějí dostat do Německa, do Švýcarska, do eh, Švédska a ti všichni přecházejí z Řecka do Turecka. My jsme to řekli velice včas Evropské unii, ale zase bylo nemožné najít nějaké řešení. Čili zredukovat tyto toky na březích eh, Turecka, to je naprosto nezbytné východisko pro to, abychom našli řešení. Turecko po, má tedy zodpovědnost vůči Evropské unii. Řekla, že to udělá, ale nestalo se tak stále každý den do Řecka přichází 2000 eh, lidí, kteří přeplouvají Egejské moře a dostávají se z Turecka k nám. Další otázka. Problém, eh, o něm se hovořilo na, eh, na vrcholem setkání, a to je relokace jak to bude vlastně Turecko dělat, ne? jak bude navracet ty uprchlíky, jak bude dělat readmisi těch lidí. Já vím, že eh, mnozí k tomu máte eh, určité výhrady. Vím, že jsou tu i pochyby, eh, co se týče té, té readmisi, tomu navracení uprchlíku. Nicméně je to smlouva je to dohoda, o níž se stále diskutuje. Je to velice důležité, abychom viděli, jaký to bude projekt do detailu. Ale je zde potřeba asistence vašeho výboru a to při respektování eh, lidských práv a ženevské dohody, respektování námořního práva a mezinárodního práva a všech našich smluv. To nám umožní, pokud dospějeme k nějaké dohodě, že se to všechno bude odehrávat za nejlepších podmínek, možných podmínek. A já vám řeknu eh, dokonce i hrdě, že Řecko by ani jinak postupovat nemohlo, protože během všech těchto posledních měsíců Řekové a Řecko eh, odmítli jakoukoliv akci, která by porušovala lidská práva. Odmítli popřít nebo odmítnout těmto uh, uprchlíkům základní lidská práva a odmítli se uchylit k násilí. A na to my jsme hrdí. Abych to uzavřel. Eh, jsme zde, protože Evropa nejednala jednotně jako Evropa. A vy všichni eh, musíte pomoci. To není o eh, příkaz. Já eh, nevím, jak vy to vnímáte, ale já to říkám jako výzvu. Eh, musíte pomoct, musíte pomoct, aby Evropa fungovala jako jednotná Evropa, aby měla evropskou odpověď na problém, který je evropský. Dneska se tento problém objevuje v Řecku, ale příští rok to může být v Itálii. A možná za tři roky tento problém se objeví ve Finsku. A když pokaždé a podle toho, kde k tomu problému dojde, nebudeme eh, reagovat, jako by to byl evropský problém, tak prostě jako Unie Evropská existovat nebudeme. A nebudeme existovat jako Evropská unie, která je založena na principu bezpečnosti národů, na principu respektování vzájemných smluv a na principu sdílení eh, společných problémů a nalezání společných řešení. Pokud každý eh, bude postupovat izolovaně, bude to fungovat? Myslíte si, že ten problém vyřeší? Eh, bude eh, jednat stranou těch dohod a tak se dospěje k tomu, že, že letadlo ministerského předsedy přistane v Řecku a ti, kteří se rozhodnou, že zavřou tu balkánskou cestu, tak by mu ne, nepovolili vstup na letiště. To by, byl, to by bylo řešení. Eh, Řecko eh, prožívá velkou tragédii. My už jsme prožili mnoho jiných tragédií a další ještě jistě přijdou. A teď nám říkali, zas uděláme eh, v bariéry v Albánsku, ale balkánská cesta je zavřená. V Itálii v Itálii se obávají, že tam pojedou lidé z Albánska, ale tato Balkán, z Albánie, ale tato balkánská cesta je uzavřena. Cesty jsou uzavřené. A když se uzavřou tyto a nevytvoří se legální koridory, kudy by ti uprchlíci mohli dosáhnout toho, na co mají právo, tak je to to výsledek eh, evropské kultury. My tady máme ženevskou dohodu, to je, není prostě dohoda o New Yorku nebo o Casablance, to je prostě eh, ženevská evropská dohoda. Takže my eh, vás žádáme, abyste nám pomohli, a to skrze vaše výbory, a to i skrze vaše vlády a vaše akce. Já vám děkuji je to opravdu velká čest, že jsem mohl zde promluvit a mám pod... jsem rád, že s vámi dnes mohu promluvit. Thank you very much, minister. Děkuji, pane náměstku. A nyní proběhne rozprava. Začneme koordinátory. Já vám vždy řeknu, eh, kdo bude klást eh, dotazy. Nejprve si vyslechneme poslance, můžete odpovídat eh, individuálně na jejich dotazy nebo je schrnout. A seznam je to dlouhý, nenechte, ne, nezalekněte se. Kolegy poprosím, aby omezili své příspěvky na dvě minuty, protože tady mám zapsaných mnoho řečníků za EPP. Nejprve paní Holmajer, prosím. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Minister. Děkuji, pane předsedo, eh, pane ministře. Eh, děkuji, že jste mezi nás zavítal do našeho výboru. Já eh, otevřeně řeknu, že mám poněkud problém s tím, že vždycky, když přijede ministr z nějakého členského státu, tak tady káže a vyučuje. A Eh, pokud eh, tvrdíte, že vy jste všechno udělali, jak má být a všichni ostatní si eh, seděli jenom na rukou, tak to není pravda. Tady už několik let není krizová, tady spolupráce a krizový mechanismus také už delší dobu nefunguje. Ale Eh, eh, spolupráce eh, Řecka s Frontexem byla hodně dlouhou dobu poměrně problematická. Pokud jsme slyšeli různé představitele Frontexu, jak jim byla každodenní práce stěžována, například jak jim bylo bráněno v registraci, tak musím říct, chvála Bohu, došlo konečně ke změně a já za to děkuji, poněvadž považuji za pozitivní, že se konečně aspoň něco v Řecku pohnulo. A samozřejmě je pravda, že všechny otázky eh, mohou být opravdu eh, řešeny tehdy, když také Řecko eh, bude plnit svoje závazky, tak potom otevírá prostor pro to, aby se více angažovaly další země. Vy jste ovšem řekli, eh, že jste hrdí na to, jak jste eh, byli nenásilní. Eh, každopádně musím říct, že lidé, matky, děti v Idomeni žijí definitivně za podmínek, které neodpovídají lidským právům. To, že se odtamtud nyní mohou Eh, mohou eh, zdálit je pozitivní, ale myslím, že není přípustné, aby i domeny v této podobě existovalo nadále, protože zde tedy lidé, zejména děti, eh, žijí za naprosto nepřijatelných a neomluvitelných zdravotních a dalších podmínek. Za další Podstatnou otázkou pro mě je otázka, kterou kladou také jiné členské státy, a sice Řecko Eh, se dlouhou dobu považovalo výhradně za transitní zemi eh, dohodla se, Řecko, dohodla se Řecko s Evropskou unii, eh, kolik uprchlíků zde může zůstat dlouhodobě, eh, poněvadž samozřejmě pokud vy žádáte jejich přesun do jiných zemí, tak samozřejmě ostatní země eh, vás považují taky za jedno z těch, který bude přijímat ty uprchlíky a ne jenom tedy, že budete čistým transitním územím. A poslední bod, který se týká registrace, je skutečně Eh, důležité to, aby, byly, aby registrace byla stoprocentní a tady byly eh, výrazné potíže ve spolupráci s Frontexem. Slyšela jsem, že teď se to eh, skutečně zlepšuje, ale registrace je podmínkou toho, aby se potom mohli ruprchlíce přesídlovat jinam. Takže skutečně stoprocentní registrace je mimořádně důležité pro to, aby ten systém přesídlování uprchlíků mohl vůbec začít začít fungovat. Děkuji. Pan, pan Kirkus je nyní místo paní Siplete. Thank you, chair. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat panu náměstkovi za to, že dnes mezi nás zavítal, ale tato návštěva měla proběhnout eh, před několika měsíci minimálně. Souhlasím s vámi v tom, co jste řekl o odpovědnosti na evropské straně. My jsme nedokázali implementovat eh, relokaci, všechna ta jednání byla bez Řecka, došlo k jednostranným eh, uzavíráním hranic a tak dále. Poprvé jsem teď vlastně slyšel něco pozitivního, a tedy, že řecká vláda si uvědomila svou odpovědnost. Vzhledem k tomu, že mám tu výsadu, že mohu sledovat prohlášení vládních ministrů, tak skutečně mohu říci, že je to vlastně poprvé, kdy si uvědomují tu situaci se svou naléhavostí. Skutečnost je taková, že i když pan ministr není ve vládě od samého začátku, asi uzná skutečnost, že mechanismus civilní ochrany začal až, e, fungovat až v listopadu. Pokud tedy uznáme, že jsme se dopustili chyby, tak je velice důležité poučit se ze zkušenosti a dalším chybám se vyhnout. Vy jste řekl, že naše úřady a státní instituce a služby nejsou schopny se situací vypořádat, tím spíše nejsou schopny na sebe vzít další a další povinnosti. Takže situace je skutečně obtížná. Již před několika týdny ohlásili eh, vládní úřady, že situace se zlepší do dvou týdnů, teď uvádějí, že to bude do několika měsíců a já si myslím, že když vezmeme v potaz tu slabost eh, státních institucí a naléhavost eh, situace, tak vidíme, že jinak je situace prezentována v Řecku, kde se vše popisuje mnohem pozitivněji a jinak tady, kde jste vystoupil mnohem reálněji. Například včera řekl ministr kultury, že v Rumunsku eh, je situace také velice eh, komplikovaná, zejména pokud jde o ženy, eh, uprchlice. Ale teď zpátky k Řecku. Řada z těch věcí, které se dnes oceňují, že Řecko udělalo, to jsou vlastně činnosti nevládních eh, organizací. A já se chci zeptat, zda máte seznam takových nevládních organizací, s nimiž spolupracuje. Máte nějaký akční plán, který by byl implementován v této oblasti, anebo to je další slabina? A ještě jednu věc musím říci. Já jsem vyjádřil plnou solidaritu, protože vy jste omylem použil slovo Makedonie eh, pro eh, firom a já s vámi soucitím, protože já myslím, že musíme skutečně mluvit o podstatě věci. Děkuji, poprosím, abyste dodržovali řečnickou dobu maximálně dvě minuty. Nyní za EKR pan Kirkhope. Děkuji, pane předsedo, pane ministře. Děkuji, že jste mezi nás dnes dorazil. Já se chci vyjádřit eh, k této eh, krizi a vyjadřovala jsem se již dříve, říkal jsem, že potřeba zajistit důstojné životní eh, podmínky pro žadatele o azyl a jsem velice rád, že komise učinila nezbytné kroky společně s Řeckem proto, aby zajistili, že jsou zajištěny humanitární potřeby. Ale nesmíme eh, zapomínat na to, že Evropa se zoufale snaží stabilizovat eh, situaci a dále hledá řešení. Ale moje dnešní otázka se týká spíše budoucnosti. Nechci tady nikoho vinit, ani vás, ani nikoho dalšího. Je jasné, že musíme najít řešení této krize, ale musíme hledět i dále do budoucna na evropskou azylovou politiku, abychom neselhali také příště. Já se totiž bojím, že naléhavost současné situace nám zatemní budoucí potřeby, pokud jde o dublinský systém. Parlament se domnívá, že komise chce vytvořit centralizovaný systém pro žádosti směřující do Evropské unie. To znamená, že by se vlastně žádalo Evropskou unii na březích Itálie či Řecka. Takže, pane ministře, samozřejmě, že eh, ta migrace je stále podporována, hotspoty jsou eh, na vašem území a vy pak nebudete poskytovat azyl jenom pro Řecko, ale také pro Francii, Německo a Švédsko. A co by se stalo, kdyby se někdo nechtěl vydat do konkrétní země, do konkrétního členského státu, který se chce účastnit eh, například eh, toho nouzového relokačního systému. Takže se říkám, jaké dopady by takový systém měl i pro vaši zemi. zemi. Já se totiž bojím, že to, co je vnímáno zvnějšku jako spravedlivější, alternativa a možnost, jak ulevit Řecku, ve skutečnosti se pro vaši zemi eh, stane eh, jaksi metlou, protože se stanete uprchlickým táborem pro celý zbytek Evropy. Myslím si, že to není férová dohoda pro řecké občany ani, ani pro samotné žadatele o azyl. Myslím si, že bychom měli najít lepší řešení. Ale samozřejmě, že by mě zajímal váš názor na tuto specifickou záležitost. Děkuji. Děkuji za Alde Cecilia Vekstrem. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat panu ministrovi za to, že dnes vystoupil. V našem výboru sedím zde, pane ministře. Já, když jsem studovala eh, starořečtinu, tak jsem se naučila několik slov, například ksenos, což znamená cizinec a také host. Zároveň to má oba tyto významy. Uh, Naštěstí občanská společnost, běžní lidé v Řecku se postavili, chopili se plné odpovědnosti za lidi, kteří jsou v zoufalé situaci, když v Evropě eh, sami cítíme eh, nedostatky my sami eh, jsme na sebe plnou odpovědnost nevzali, ale britská občanská společnost, eh, ženy, muži, mladí lidé, ano, a já bych byla ráda, kdybychom to uznali a ocenili. Zítra proběhne summit, který by měl přijít s dohodou a myslím si, že je skutečně smutné, když eh, vidíme, jak se evropští politici maximálně snaží, aby zavedli systém, kde Evropská unie bude přijímat co nejméně uprchlíků, což je v rozporu s našimi mezinárodními závazky a smlouvami. Je chybou se domnívat, že Turecko situaci vyřeší. Pomůže pouze evropská strategie a plné sdílení odpovědnosti napříč 28 členskými státy. To může být jediné řešení pro situaci a musíme přitom vyjít ze solidarity a lidského soucitu. Turecko nemůže a nemělo by eh, řešit naše problémy za nás a my bychom je neměli tímto způsobem do Turecka vyvážet. Jinak s vámi souhlasím, že situace v Řecku je důsledkem evropských nedostatků, takže nemyslíte si, že by bylo rozumné, pane ministře, a lepší, kdyby ministři, kteří se zítra v Bruselu sejdou, by vypracovali skutečné uh, skutečný evropský systém, který by problém řešil, spíše než by se snažili outsourcovat naši odpovědnost eh, do Turecka, protože taková situace není důvěryhodná. Mimo jiné, já budu pracovat eh, na nové eh, reformě dublinského AKI, už jsem byla jmenována zpravodajkou a velice se těším na spolupráci s vámi a s dalšími představiteli členských států ale myslím si, že bychom neměli mrhat úsilím a snahou a odsouvat odpovědnost eh, z našich beder na třetí zemi. Nesouhlasíte v tomto ohledu se mnou? Děkuji. A nyní za GUE Cornelia Ernst. Já, vielen Dank. Äh. Děkuji. Äh, já äh, vítám náměstka mm, ministra pro migraci zde eh, v našem eh, Evropském parlamentu. Eh, je to pro nás čest za naší skupinu a mm, určitě se nevidíme naposledy. Vy jste zcela upřímně řekl také to, že existovaly určité problémy, to ministři přiznávají málo kdy. Vy jste se také přihlásil k tomu a je to celkem eh, pochopitelné vzhledem k situaci v Řecku a myslím, že je nezbytné, eh, abychom eh, v mezičenskými zeměmi byli solidární, to jinak nejde, v tom se naprosto shodneme. Dnes opět tedy eh, dnes nebo k dnešnímu dni eh, bylo do evropských zemí rozmístěno zhruba 800 lidí. Ovšem ten problém je pořád velmi velký. A já bych se vás chtěla zeptat, co si slibujete od zítřejšího summitu a eh, co Řecko bude konkrétně také činit a e, v čem by měla spočívat solidarita e, evropských zemí. E, další věc, i domeny, to je strašné, co se tam děje a je třeba říci, že po uzavření hranic jsou desítky tisíc lidí v kolem i domeny jsou tam prostě zavření, nemohou ven ani dovnitř. Co tedy navrhujete? Co bude Řecko dělat, jakým způsobem chce s těmito lidmi naložit. Pokud by se nevyřešilo na, úrovni evropské, na evropské úrovni tedy ten problém uzavřených hranic. Tolik moje otázky. Děkuji vám. Thank you very much. Um, and for the green... Děkuji. A nyní za zelené eh, paní Sargentini. Děkuji vám, pane předsedo. Mám několik poznámek. V, při jednání e, s Tureckem e, mám takový pocit, e, jako by se tady de facto hrála řecko-turecká karta. A já tedy nyní vnímám, že eh, řečtí ministři konečně tady eh, přijímají tento, toto dohodu s Tureckem. Já vím, že nejsou úplně šťastní tady s tím, ale eh, je to, to jsou takové dveři, dveře pro to, aby se tedy nelegální ne- nelegální eh, příchozí vyměnovali za eh, legálně. Já nevím, eh, já myslím, že skutečně to není fér, že bychom měli tyto lidi vzít z Řecka a realokovat je jinde. A já myslím, že by to mělo být rovnou ne po té, co jim nebude dovoleno nalodit se na člun. E, já myslím, že to není šťastné řešení a mm, také se tady vychází z předpokladu, že Turecko je bezpečným státem. E, vy, jakožto Řecko, e, vnímáte Turecko jako v bezpečný stát, že celá Evropská unie si není ještě zcela jistá. Myslím, že to není dobré to takto vnímat. A zejména pro eh, jiné eh, národnosti, než jsou siřané. A samozřejmě to eh, de facto opět naše zodpovědnosti nějak odkládá. Já si myslím, že my bychom měli ročně přesílit do Evropské unie zhruba půl milionu lidí z Turecka. A Možná, že eh, tady eh, pokud budeme se snažit vracet lidi do Turecka, dá se předpokládat, že budou soudní procesy a že eh, soudní dvůr to dříve nebo později zastaví. Ale skutečně tady členské země to nemohou nevidět a pravděpodobně jenom hrají o čas to skutečně je trapné. Já chápu, že vy jste ve velkém, velkých potížích, ale eh, buďte s námi, naléhejte s námi na jiné členské země, abychom ty lidi skutečně eh, tady vzali, aby nemuseli jít do země, která zase není tak eh, která zase není tak bezpečná. Lora za Děkuji, pane předsedo. Víme, vyjdeme z toho, že nikdo není bez chyb, takže nebudeme poukazovat na jednu zemi za to, že dělá chyby, to není dobrý přístup. A přesto to je přístup, který já slyším opakovat ze stran různých kolegů, ať už evropských poslanců nebo národních poslanců v různých členských zemích. A prostě chyba je toho, kdo nedokáže kontrolovat vnější hranice, chyba je na tom, kdo pouští nelegální eh, nelegální uprchlíky do jiného členského státu. Vinu má na tom ten, kdo nedokáže v dané lhůtě aktivovat hotspoty a tak dále a tak spále. Poukazovat tedy eh, jeden na druhého to určitě ničemu nepomáhá. Nepomáhá to ani v takovém kontextu, kdy by bylo třeba jednat na základě principu solidarity, spolupráce a jednotného území. A to nám tady úplně chybí. Chybí nám to nejenom dnes. Já jsem z naší delegací eh, pět eh, hvězd. My jsme eh, přistoupili ke skupině euroskeptiků. My sice my jsme tam přistoupili protože jsme sice uh, souhlasili s těmi základními principy Evropské unie, ale dnes ty odpovědi, které Evropská uh, unie dává na tyto uh, problémy, ty jsou velice, velice nedobré, úplně chybí jednotná Evropa. A každý členský stát hájí jenom své vlastní zájmy. Chybí solidarita, chybí spolupráce. Musím říct, že je velice těžké hovořit eh, už po dva roky o eh, řešení, která už jsou na stole. Ten Evropský parlament vlastně se už vyjádřil k tomu řešení, vlastně vydal ten, tu zprávu strategickou a my vlastně dnes eh, bychom požadovali otevření humanitárních koridorů. My chceme změnu nařízení z Dublinu. A přesto ještě Evropská komise stále odsune to rozhodnutí, protože čeká se na tu dohodu s Tureckem. Čili v podstatě my vyplácíme peníze zemi, která vlastně nepatří do Evropské unie. Je tu 6 miliard eur. 6 eh, miliard eur, abychom si sami mohli umít ruce, abychom mohli přesunout problém migrace do jiné země, která nerespektuje základní lidská práva. A takto chceme ten problém řešit. My jsme chtěli aktivovat hotspoty a já bych se chtěla zeptat, a co se změnilo od té doby, co ty hotspoty byly aktivovány? Z toho, co my víme od Evropské komise, 15. března 30 eh, tisíc lidí mělo být přesunuto do Itálie a bylo jich přesunuto jenom 300. Z Řecka 569 jich bylo přemístěno z několik desítek tisíc. A to byla odpověď členských států, Jenom minimální množství bylo umístěno do těch eh, jiných zemích, ale hotspoty měly být všeobecným řešením na veškerá, veškeré bolesti. Eh, neměli bychom eh, si tady něco namlouvat. Musíme pochopit, zda je tady politická vůle k tomu, aby se řešení, které existují na papíře, uskutečnily nebo ne. Je tady ta vůle nebo není. A je vidět, že eh, zatím převládá to, že si majeme ruce a vůbec nerespektujeme lidská práce, ale nejdůležitější je v současné době nemít tady vůbec žádné přistěhovalce. A další věc. Zítra tady bude další nekonečná schůze Rady Evropské. A cíl je stále stejný. Co nejméně emigrantů v Evropě, posílat je pryč. Ale mluvíte někdy o příčinách, mluví se někdy o tom, že by se měly vyřešit ty příčiny těchto toků, že by se uzavřel ten kohoutek, eh, odkud to tedy plyne, aby se osoby sem nemusely uchylovat. A mně se zdá zcela absurdní, že se dělají schůze, ne, ne, eh, kde se hovoří, komu dát peníze, kdy, kolik. Eh, a nikdy se nehovoří o příčinách. A to by měla být první věc, která má být řešena. Takže můžeme mít i tisíc chůzí, můžeme hovořit stále o ničem, ale když tady chybí politická vůle, která je zcela zásadní, je prvním krokem, tak se nikdy nic nezmění. A doplatí na to vždycky a jenom vždycky těch ty země, eh, které z geografického hlediska mají nevýhodnou pozici. Děkuji. A poslední koordinátor eh, paní Mejer za ENF. Aho, není tady. Takže Kolegové, pan eh, ministr nás žádá a já chápu. Eh, on si tedy eh, uvědomil, kolik tedy těch otázek tady je, to je 30, 40 možná otázek, takže nás žádal právem, aby mohl je zodpovídat po částech takže teď bude čas na odpovědi pro koordinátory a poté vezmeme další kolo. Pokud takto souhlasíte, no. Takže, pane ministře, prosím, můžete. Με έχει to το των ερωτήσεων και opravdu na mě dělá velký dojem eh, ta šíře otázek a eh, ta pozitivní energie, která tu eh, je, jsou to otázky, které jsou sice neúprsné, ale jsou formulovány v duchu eh, pozitivním, v duchu pomoci. To je dobře, to je velmi pozbuzující. Já jsem nikdy neřekl, že Evropa neudělala nic a Řecko, že udělalo mnoho. Řekl jsem, že my máme spoždění, že my jsme udělali chyby, máme nedostatky, ale že dnes jsme připraveni na to spolupracovat s Evropou. Nechceme na někoho poukazovat prstem. Já jsem to řekl. Vy jste nás obvinili, že my nic neděláme. A teď bychom to měli dělat my? Obvinovat ne. To by bylo příliš jednoduché. Tak, jak nám Evropa pomáhala, tak eh, my jsme eh, mohli jednat. Například u toho registrování, my jsme měli jenom 12 přístrojů. Ať jsme se snažili, jak jsme chtěli, tak jsme prostě nemohli vyřídit více jak 12 tisíc lidí denně. Potom jsme dostali dalších 100 přístrojů a mohli jsme zaregistrovat mnohem větší počet lidí. Já neříkám, že budu chtít pokračovat v této hře bez východiska. Říkám, že solidarita a zodpovědnost by se měla doplňovat. Nemůžeme chtít zodpovědnost bez solidarity a naopak. A mohl bych vám dát desítky příkladů tohoto typu na dokázání, ale 12 Eh, z přístrojů 12 tisíc registrací, 100 přístrojů 100 tisíc eh, registrací. Eh, to je 80% v současné době všech registrací. Evropa nám pomohla? Ano, pomohla. A v tom případě my jsme také dodrželi všechnu tu registraci, jak se to po nás žádalo. Frontex. Špatná spolupráce. Pane Lazary, který je zodpovědný za Frontex, tak nikdy k tomu nic neřekl. On řekl na posledním vrcholovém setkání, že členské státy, které jsou ve Frontexu, nedávají dosti personálu do Frontexu. A Frontex nemá tolik lidí, kolik bych potřeboval. Takže nám řekli, že my nechceme uh, spolupráci s Frontexem, ale tedy, chci říct obvinování, ale řekli nám, nechcete Frontex, ale my jsme v podstatě věděli, že Frontex vlastně není. Některé členské státy místo, aby poslali eh, lidi do Frontexu, aby pomohli na vnějších hranicích Evropy, tak je posílali do Skopě nebo eh, na jiná eh, příhraniční místa aby, a jednali tak zcela jednostranně, igdomény. A máte pravdu, co se to, této lokality týče. Je to opravdu situace plná násilí. Já jsem o tom hovořil už na začátku. Řekl jsem, že to je hanebné. My vůbec na to nejsme pišní. A Evropa eh, nemá být pišná na Indomény. Indomény to je výsledek jednostranné akce. Bez koordinace, bez komunikace, to neznamená, že my za to nemáme jako řekové zodpovědnosti. My samozřejmě se nevyhýbáme této zodpovědnosti, máme ji. Ale udělali jsme mnoho a je jasné, že kdybychom měli jinou zkušenost a jiné možnosti, tak bychom mohli jednat jinak. Možná Německo, Švédsko by jednalo jinak. v Řecku možná jsme se opravdu více opustili, nevím. Ale ve všech těchto krizových případech, v těch humanitárně krizových případech, tak zjišťujeme stejný fenomén jako v Indomény. Víte, že v Mytýlen je úplně stejná situace, 30 tisíc lidí. Když já jsem se stal eh, ministerským ministrem, tak tam bylo všude eh, asi 30 tisíc lidí, spali úplně všude, se povalovali přesně tak jako v Indomény. A my jsme řekli, že potřebujeme 20 eh, dní, abychom tu otázku nějak vyřešili. A vyřešili jsme ji a dnes máme důstojné struktury eh, pro 5-6 tisíc lidí, takže ten problém tam už není. A to se stalo v Indomini a to potřebujeme také v Indomini takto vyřešit. Potřebujeme pomoc. Já nechci nikoho ospravedlňovat. Tam, kde máme odpovědnosti, máme, máme spoždění, ale chtěl bych vám připomenout ještě další věc. E, mám takový, takový dojem, že vy mluvíte o řeckém problému, ale indoméni, to je evropský problém. To je místo v Evropě. Indoméni je evropský problém a všechny ostatní domény budou evropským problémem. My jsme e, transitní země. A jak se budeme tedy stavit k těmto lidem v Řecku? Od e, toho samitu v září my jsme se angažovali, existují určité matematické modely, které byly vypracovány v té době a my jsme řekli, že můžeme mít 23 tisíc lidí v naší zemi, že to zvládneme. A to hlavně cicerské uprchlíky. Možná budeme muset obměnit ta čísla, máme nové údaje o relokaci, ale musím vám říct, že, že my samozřejmě neodmítáme ty uprchlíky nechávat u nás, naopak těch 23 tisíc, to možná i víc, to, to jsme ochotní přijmout buďte si jistí, že my eh, tyto lidi si ponecháme, že budeme se snažit o jejich asimilaci, že budou žít eh, důstojně. Ale nemůžeme eh, samozřejmě v Řecku přechovávat veškeré uprchlíky, které přichází do Evropy. To musí být řešeno na evropské úrovni. Často jsem říkal, děláme chyby, jsou tu ti, kteří eh, nepracují nebo kteří se dopouští chyb, ale my samozřejmě víme, že eh, chyby jsou běžné. Ale zaktivovat eh, politická ochranu, proč jsme se vlastně spozdili? Z několika důvodů. Prostě k tomu došlo, ale dobrá otázka by mohla být, Dobře, vy jste v té politické ochraně to trošku zameškali. E, co se stalo? Proč jste se spozdili? Vy jste e, dostali totiž 20% pomoci, e, té, kterou byste potřebovali. Vy jste potřebovali, dostali jste 80% na spacáky, 20% na jiné věci, dostali jsme 60% stanů, žádné procenta ambulancí No, tak dobře, my jsme byli trochu liknaví, ale dostali jsme celkově 20% z toho, co bychom potřebovali. Před deseti dny jsme, jsme nastavili eh, zvláštní plán v eh, nouzový pro humanitní krize. Já a tady vyjádřím velké uznání eh, nové vlády, ale musíte vidět, eh, jaká byla reakce na naše požadavky. Pro fondy pro neziskové organizace, nevládní organizace, my jsme diskutovali s komisí pro naše projekty a máme tady zvláštní částku. Doufáme, že se to skonkretizuje, protože často se na něčem dohodneme, ale nežli k tomu opravdu dojde, tak je to velice komplikované. My jsme diskutovali a obdrželi jsme to, že Řecka není eh, Somálsko, není to země na okraji krachu, je to země, která přechází velkou transformací a nevládní organizace mohou eh, podporovat národní program. Čili to není tak jako v Somálsku, když eh, já jsem vždycky někam přijel do nějakého tábora, tam, kam jsem chtěl, a nesl jsem sebou nějaké peníze, ale tady tomu tak nebude. Tady Eh, nevládní organizace dostanou, se napojí na národní plán a půjdou do těch eh, plánů, do, do těch eh, táborů, které existují a budou sdílet tu práci s lidmi, které pracují na národním plánu. Čili budou také pracovat s těmi no, organizacemi na lokální úrovni, které tam v tom terénu jsou. Jeden z vás vznesl otázku eh, Dublinu. Nikdo už eh, nepochybuje o tom, že Dublin eh, víceméně dožívá, je třeba ho odvážně revidovat. Řecko má návrhy na revizi a pokud si vzpomínám, pan Kirkop položil tuto otázku. My souhlasíme s mnoha body celá ta procedura by se měla urychlit. Je třeba vydat nová, novou legislativu. Ale často se říká o současné eh, Řecku a o příštím Itálii, že eh, musíme zavést eh, Dublin. Co to znamená? To znamená, že ti lidé, kteří přijdou z Turecka, tak zároveň k nám přijde ještě další tisíce lidí z jiných hranic co to znamená? Jestli si někdo myslí, že toto je evropský projekt, tak to tedy eh, ne, to máte pravdu, týká se to nás všech. A teď ta eh, centra o, pro uprchlíky. Eh, Hovořím tedy o těch hotspotech v Řecku. Přijímání do hotspotů to funguje dobře, ta centra tam v těch několik desítek tisíc míst. Některé ty situace jsou naprosto korektní, jiné ještě nejsou úplně v pořádku, ale přejeme si, aby se to vylepšilo ale my na tom neustále pracujeme. Já jsem neříkal, že to za mě, do měsíce vyřešíme, ale řekl jsem, že za měsíc si myslíme, že budeme eh, určitě mít lepší podmínky na přežití v těchto centrech. A jsou tady různé tábory, které nejsou na požadované úrovni, ale budeme uh, moci je použít pro uh, odlivu, k odlivu lidí z Indomeny. Když se podíváte na televizi, tak eh, Indomini to není zrovna místo, kde člověk nabývá a obnovuje své síly, ženy, děti, novorozenci. Víte, eh, krize eh, vytváří chaos a stát potřebuje eh, zasáhnout. Stát musí ten chaos nějakým způsobem sformovat do formy. A to znamená určité tábory pro, eh, pro uprchlíky, ale velice rychle ti lidé z těch táborů z Indomeny například budou odjíždět. Bude to poměrně rychle, neříkám 20 dní, někdy měsíc, ale bude to rychle. Turecko. Ta odpověď je eh, dlouhá, ale dobře. Všechno vychází z pobřeží tureckého. Nemá žádný smysl se zabývat, eh, jako kdybychom řekli, nemá eh, smysl zabývat se Sýrií, musíme řešit věc v Turecku, ale ne. Je třeba, aby válka eh, v Syrii byla také řešena na evropské úrovni. Uprchlíci žijí v Turecku už velmi dlouho už před začátkem této velké uprchlické krize. Evropa eh, musí spolupracovat s Tureckem. A ne tak, že jim vyjde stříc ve všech požadavcích, eh, musí svým způsobem omezit eh, výzvy, musí nastavit určité sankce a musí nastavit určité podmínky. To není, to si neprotiřečí. Co řekli na vrcholém setkání řekli readmise, relokace, eh, udržování těchto lidí v těch táborech při respektování lidských práv. Určitě jsem na něco zapomněl, ale bylo tady tolik otázek, doufám, že jsem na ně aspoň částečně odpověděl. Problém eh, není jenom řecko-turecký. My nechceme, aby na tom eh, samitu byl tento problém, který je Eh, evropský, aby se stal řecko-tureckým. To chce evropské řešení. To není bilaterální smlouva mezi Řeckem a Tureckem. My dáme Turecku peníze, my, jakožto Evropa, eh, dáváme peníze těm uprchlíkům. A to dáváme proto, aby jejich životní podmínky se vylepšily. To jsou eh, možná podmínky, které kontroluje eh, mezinárodní kontrola v Turecku. Ale eh, samozřejmě Turecko si nevezme jen tak peníze, aby nám udělalo eh, nějakou radost. Promiňte mi, jestli jsem byl trošku rozvláčný. Tak ano, to je, toto je výbor Libe, takže tady vždycky aspoň 20 otázek. Tak to prostě u nás je. Takže pustme se do dalšího kola otázek. A, takže, pardon, ještě než začnete. A, a prosím, pomůžte mi tím, že se bude držet limitu dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já eh, myslím, že je velice důležité, že jste pro nás eh, naše otevřená slova a vy jste otevřený i sebekritice. Já myslím, že sebekritika by nám všem udělala dobře. Ale teď eh, nejde o to, abychom se bavili o příčinách, ale je třeba řešit budoucnost. Vy jste to správně řekl tak, že je to globální fenomén, který vyžaduje evropské řešení, pouhá národní řešení tady nejsou. Náhle uzavření hranic vlastně vedlo také k tomu, že došlo ke zhoršení situace v Idomeni. Já osobně jsem byl v Idomeni před týdnem, viděl jsem to tam na vlastní oči, situace je katastrofální, nebezpečná, a je nelidská, lidi nedůstojná. Podle mě je pozitivní, že jste řekl, že to chcete řešit rychle. V blízkosti i domény jsou kapacity, je tam eh, vojenské letiště v blízkosti, kde došlo k provizornímu jakému si řešení. Podle mě tedy problém je v tom, že eh, Eh, dublinský systém de facto nemůže vyřešit eh, problémy Řecka. Mě by eh, skutečně zajímalo, jaký je podíl lidí, kteří v Řecku zůstali už nebo uvázli už před tou velkou vlnou, na kteří tedy v Řecku žili předtím. To by bylo dobré vědět mm, na začátek. A také by mě zajímalo, zda ty eh, prostředky Evropské unie, které dostáváte eh, od EU, eh, jsou dostatečné a zda se vám daří jejich pomocí dodržovat dohody s Evropskou unii. A třetí bod, jsou členské země, které si přejí Eh, uprchlíky, třeba Portugalsko prohlásilo, že chce víc, než kolik by na ně eh, připadalo, také Španělsko. Eh, vidíte možnost kooperace s těmito zeměmi, aby se co nejvíce urychlila tady ta, to, co máte, ta problematika v Řecku. Paní Vozenberg, pane ministře, já vás srdečně vítám Víte, že náš výbor stál v čele úsilí o přesídlování a rozmístěvání uprchlíků. Chtěla bych připomenout eh, také, že eh, jste eh, také vyjádřil sebekritiku, pokud se týče nedostatku v práci řecké vlády. Ano, eh, v těch eh, prvních osmi měsících, eh, kdy tedy jste ještě nebyl ministrem, tak tam byli prostě všichni migranti stejní. Vypadalo to na neomezený příliv migrantů, ale to už je minulosti. Vy jste tedy správně řekl, že je to evropský problém, v podstatě globální problém. Momentálně je na celém světě 60 milionů uprchlíků. Co se týče naší země, eh, tak tady máme tři faktory. Vy jste řekl, že to není řecko-turecký problém, nicméně Turecko sehrává velmi důležitou roli ve Štrasburku na plénu e, zaznívá, a tedy minule jsme tam byli, zaznívalo čím dál tím více kritických hlasů e, vůči Turecku, e, které nedržuje pravidla při přijímání uprchlíků zpět a také ani není příliš jasno, jak to bude do budoucna. Eh, vy říkáte, že denně eh, z Turecka do Řecka proudí nějakých 22 tisíce lidí a co se týče solidarity, tak eh, tady skutečně je třeba, aby se opravdu to rozmístování rozjelo. A pak máme pořád ještě nové a nové příchozí. V Řecku zaznívají také různé hlasy, což eh, komplikuje situaci dále. Někteří říkají, že můžeme přijmout 100 tisíc lidí, jiní, že až 150 tisíc lidí, většina z nich zůstane nejméně dva roky a tak dále. Čili eh, pokud je tam taková rozmanitost názorů, tak já nevím, to by možná e, také mělo být součástí té sebekritiky, ale e, samozřejmě to není vaše vina. Nyní k tomu Turecku. To je otázka, e, která by se měla řešit v příštích dnech. Ale jestliže se neosvědčil systém rozmístěvání uprchlíků, my jsme řekli nějakých 160 tisíc, že se mají, má tedy rozmístit, ale eh, zatím se podařilo rozmístit nějakých 400 tak eh, teď je otázka, eh, jak, to, jak by to mělo fungovat. Jestliže samozřejmě máme určitý závazek k solidaritě, ale jestliže členské země svoje Eh, svoje eh, závazky neplní, tedy ty na to rozměstňování. Pak tady eh, máme další, další země, které staví ploty. No jak můžete dosáhnout to, aby to přesídlování skutečně bylo povinné? Ano, paní Verži, já než jí dám slovo, tak prosím, skutečně držte se dvou minut. Musím říci, že zatím ani jeden to nedodržel já vím, že je to důležité eh, téma, ale skutečně ani jeden, eh, tedy kromě pana Kerkhopa, jinak eh, já, já nevím, tady, tady vnímáme, tady jsou jakési verbální průjmy, je to ne, to opravdu taky nemůžeme dělat. Eh, ano, my jsme ve výboru eh, Libe, že ano, ano, paní, paní Vozenberg eh, řekla tolik skvělých věcí, já bych to nikdy sám nedokázal. Ale my tady máme skutečně mnoho aktivních poslanců. No nic, tak pokračujme dál, ale prosím vás ty dvě minuty, kdybyste dodržovali. Ano, má, máme ještě také eh, další důležité návštěvníky ohledně mafie, že tak to bych eh, nechtěli bychom to přijít. Paní Veržia, prosím. Děkuji, pane předsedo. A budu se snažit být stručná. Chtěla jsem poděkovat panu ministrovi za to, že vyjádřil solidaritu eh, s Řeckem a hlavně s řeckým lidem a hlavně s ostatními. Ano, my jsme ukázali, co je solidarita, jako mnozí evropští občané ostatně a jako i nevládní eh, organizace evropské, které byly vlastně víc než na výši eh, tváří tvář té krizi, více než členské státy evropské země, která eh, země Evropské unie byla schopná tomu čelit. Jak to řekla Laura Ferrera, já jsem čekala na nějakou reakci a říkám si, když když u nás Syriza přišla k moci, tak jsem si říkala, kdyby tento tok uprchlíků směřoval do jiné země, tak by to pro vás možná bylo jednodušší. jednodušší. A jedna otázka mě trápí. Jak se to řekl, e, všechno vychází z Turecka. Já nechápu, proč tady byla taková ta uh, takovýto obrat v, na jaře 2015 a jak se to všechno směřilo k tureckým břehům. Jak si to vysvětlíte? Protože já čtu svědectví, například e, tady jsem dostala jedno, a v Turecku totiž vůbec e, nebyly žádné ochrany hranic, přestože tam proudily miliardy z Evropské unie. E, čili vy, já bych nerada, aby došlo k nějakému řešení řecko-tureckému. Chtěla bych vám říct, že když eh, byl ohlašován plán na rok 2015, tak tam byly tři témata. Relokalice, reinstalatice a registrování. A my jsme na vás hrozně tlačili, abyste hodně registrovali, to už jsme o tom slyšeli hodně, ale když víme, co se děje u tého rozmysťování a reinstalaci, tak ta solidarita Evropské unie tam chybí pokud mám dobré informace, tak eh, méně než 2000 lidí registrovaných a rozmysťování. Vy říkáte, že jste ochotný o eh, určité, určitému množství lidí si je nechat, ale moje vláda řekla, že eh, jich přijme 30 tisíc, tak to je mnohem víc, než vy jste se zavázali, takže trochu se ztrácím v těch údajích číselných. Takže já vám něco navrhnu. Myslím se, že když bychom tolik peněz dali k rozmysťování a relokalici, tak jako je věnujeme na, e, na vyloučení těchto lidí z Evropy, tak by to bylo mnohem lepší. Děkuji. Paní Bonberg. Děkuji vám. Pane předsedo a pane ministře, děkuji, že jste dorazil dnes odpoledne. Nikdo nespochybňuje to, že došlo k selhání dublinského nařízení. Dochází k přeskumu legislativy, ale celá Evropská unie je teď eh, takové džungly eh, legislativní, kdy se legislativa aplikuje trochu náhodně. V září nám bylo řečeno, že se plánuje důležité rozhodnutí o Junckerovu eh, návrhu jednak o registraci, přemístění a přesídlení. Slyšeli jsme, že pro registraci nebyl dostatek přístrojů. Teď eh, říkáme, že budou tedy přístroje dodány, aby mohla registrace probíhat, ale co chcete udělat eh, vy, abyste zajistili, že každý registrovaný je pak eh, přemístěn a co se stane, když členské státy nebudou připraveny vzít, eh, převzít ten svůj díl uprchlíků. Já nevím, jak ta rovnice vlastně bude fungovat, ale vy jste hovořil o tom, že by měla být možnost té legální migrační cesty, ale řada členských státu nechce přijímat eh, určité kvóty nebo přidělená množství uprchlíků, takže já se říkám, o jakých legálních migračních cestách uvažujete. Také jste říkal, že Turecko na sebe musí vzít svou odpovědnost, ale já si myslím, že Turecko příliš odpovědnosti necítí, dokud nemá peníze v rukou. Takže nás to určitě bude stát eh, značné peníze, pokud na sebe Turecko má vzít odpovědnost. Vy jste také říkal, že se jedná o evropský problém. To ano, ale v tom případě by se měla zlepšit ochrana vnějších hranic, abychom tu masovou imigraci eh, zastavili a abychom zastavili úmrtí na moři. Co si myslíte, pane ministře, o australských metodách? Mají tam jisté řešení? Možná byste se nad tím mohli také zamyslet a zvážit ho. Děkuji, pan Diaz de Mera. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl říci, že si velice cením toho, že pan ministr dnes mezi nás odpoledne zavítal. A řekl bych, že Řecko samo nemůže přežít. Tak to bych asi vyjádřil své pocity a odpovídá to také situaci v Idomeny, kde dochází k obrovské humanitární krizi. Já jsem sám byl v uprchlických táborech eh, na řadě míst a viděl jsem docela dobře zorganizované přijímání um, uprchlíků, 100 tisíců uprchlíků, bylo to konkrétně 1,3 milionu uprchlíků kdy eh, většina eh, z nich je v táborech, někteří jsou v rodinách, eh, takže jsou určité dobré příklady, ale pak je tady situace i domény. Já chci vyjádřit svou solidaritu, ale zároveň také zásadní kritiku. Už, eh, myslím, není dobré říkáte, že když budete mít 12 eh, přístrojů, že zaregistrujete 12 tisíc eh, uprchlíků a se 100 přístroji 100 tisíc. Já myslím, že tady nejde totiž jenom o ty přístroje. Jde o to, že v hotspotech jsou určité administrativní a operativní eh, kapacity a s tou infrastrukturou můžete pracovat jenom v určité míře. Můžete přijmout ty uprchlíky, pak je registrovat, pak můžete provést nějaká interview, identifikovat je, přijmout je, distribuovat eh, a nakonec, eh, pokud je to nutné, tak eh, je navrátíte. Ale nevím, jestli jste udělal řádné výpočty. Já totiž jsem nabil dojmu, že třeba takové interview běžně trvá 20 minut, to znamená, že za hodinu dokážete eh, provést pohovor se třemi eh, lidmi a za 24 hodin zvládnete 72 osob. Takže, pane ministře, jak vidíte, tak ta struktura těch hotspotů má určitou eh, kapacitu kolik uprchlíků zvládne během 24 eh, hodin, protože tím úkolem není jenom registrovat ty uprchlíky a navýšit počet přístrojů pro eh, snímání otisku a tím pádem eh, není možné říct, že se navýší počet řádně registrovaných eh, uprchlíků, protože takto jednoduché to není. Je důležité, aby ty hotspoty fungovaly skutečně multidisciplinárně se všemi odborníky z EASO, z Frontexu, Europolu, Eurojustu a tak dále, aby řádně postupovali pokud budou řádně postupovat, tak musí předně ovšem se vypořádat s tou mimořádnou a naléhavou situací v idomény, s níž samozřejmě cítíme obrovskou odpovědnost. Takže máte Máte samozřejmě eh, pravdu v tom, pane ministře, když jste ovšem mluvil o jednostranných opatřeních, tady s vámi soucítím a podporuji vás. Eh, eh, stalo se to tak, že došlo k uzavření té balkánské trasy. Děkuji. Nyní Ana Gomez, prosím. Pane ministře, moje země Portugalsko zorganizovalo během posledního zasedání Rady společně s vámi, s Řeckem a za pomoci EASO eh, přímý let, kdy jsme odvezli osoby z Řecka do Portugalska. Portugalsko eh, bylo odhodlané k přemístění už dlouhou dobu, jenom eh, bylo obtížné najít zájemce. Proč ne členské státy mm, nenásledují náš příklad? Proč se nedokážou zorganizovat takové přemístění nejenom z Řecka, ale z dalších míst, kde se nacházejí uprchlíci, abychom zajistili um, jejich bezpečné přijetí a umístění v našich státech, protože není možné dále podporovat biznes převaděčů. Proč máme problém akceptovat to, že není možné mm, Eh, ukončit tento biznis jinak, než že umožníme bezpečný přesun. Tak jako Kanada přemístila 25 tisíc lidí za pomoci IOM, pokud Portugalsko s vaší pomocí a pomocí EASO to také dokázalo, byť ten počet lidí byl menší, tak si myslím, že se to může stát i v jiných členských státech, ale ptám se, proč se tak neděje. Další věc. Můžete nás, prosím vás, ujistit, že nikdy nedovolíte to, co se teď eh, zjevně chystá, tedy tu dohodu s Tureckem, kterou kolegové nazvali zcela nehoráznou. Jedná se o naprosté popření Evropy. Nemůžeme přeci uvažovat o takovémto systému, o němž se nyní hovoří, kdy eh, Syřané, kteří jsou už nyní v Řecku, budou eh, opět navráceni do Turecka. To by bylo uplatnění zásady eh, nenavracení a bylo by to v rozporu se zákonem. Děkuji. Nyní Ská Keller, prosím. Děkuji. Děkuji, že jste dorazil, pane ministře, k debatě o této evropské záležitosti. Hodně jsme zde hovořili o různých problémech, a já k tomu možná položím nějaké dotazy, ale předně se vás chci zeptat, co si myslíte, že eh, by měl být ten evropský přístup, jak by mělo vypadat to evropské řešení, eh, jak by měla podle vás rozhodnout Evropská rada. Zapomeňme teď na většiny, menšiny, ale ptám se na to, jakou představu byste sám měl o takovém řešení. A ještě dvě otázky k tomuto problému. Víme, že řecký azylový systém či úřad funguje jenom několik málo let a musí se sám teprve etablovat, protože to je poměrně malý úřad, nějakých 300 úředníků, zatímco v Německu je jich o 3000 více, pokud se nemýlím, a ti pomáhají azylovým úředníkům. Takže chtěla bych se zeptat, Ehm, jaké kapacity si myslíte, že budete potřebovat a bylo by možné je eh, rychle zajistit eh, s tím, že by se dodržely všechny zásady azylového řízení, včetně odvolání. A pak se chci ještě zeptat eh, na to, co se teď říká o dublinském postupu, že bude platit znovu i pro Řecko, to je teď mimo. Myslíte si tedy, že budete znovu začleněni do dublinského systému? Co si o tom myslíte a co by to znamenalo pro lidi, kteří již byli registrováni v hotspotech během posledních měsíců a nyní se nacházejí v jiných členských státech? Děkuji. Děkuji paní Tania Fajon. Děkuji pane předsedo. Eh, už tady zazněla celá řada věcí, takže jenom stručně. Předně bych chtěla říci, že nevěřím ploty a zdi a myslím si, že je skutečnou tragédií, co se nyní děje v Řecku. Já jsem ze Slovenska, sedím tady dole před vámi. Sledovala jsem s velkými obavami to, co se děje na balkánské trase. Slovinsko eh, se ocetlo poznačným tlakem. Také jsme měli pocit určité osamocenosti jako i jiné e, země na této trase. Ale vy jste teď e, uvedl, že balkánská trasa je uzavřená na základě jednostranného rozhodnutí. Před dvěma dny jsme viděli první oběti, které se e, utopily při nelegálním překročení makedonské hranice. Jakým způsobem můžeme předcházet takovýmto tragédiím při překonávání hranice? Jakým způsobem dnes spolupracujete s dalšími zeměmi v západním Balkánu společně i se Slovinskem a Rakouskem? To, co jsme viděli v minulosti, se vlastně asi dnes opakuje. Vytváříme nové nelegální cesty po té, co jsme jednu eh, zavřeli. Možná, že se nakonec vrátíme zpátky k té eh, cestě přes eh, středozemní moře, kde lidé umírali a um, umírali na moři. Mám samozřejmě ještě další otázky, ale celá dotazů už byla položena, takže se omezím jenom na toto. Děkuji. Paní Stevens, prosím. Ja, dank voorzitter, collega. Děkuji, pane předsedo. E, ta vážná humanitární situace, e, ke které vedly e, proudy uprchlíků z Řecka, my jsme tedy požádali abyste požádali o pomoc. Jde o Evropský fond, který by pomohl členským zemím vyrovnat se s masivními přílivy, s masivními proudy uprchlíků. Jsou to miliony eur a e, přímo by je měl dostat asi tři stovky e, nevládních organizací. Já mám tady otázku Eh, proč byly eh, proč byly úřady tedy překvapeny a měly tak malé kapacity pro přímého prohlíku a proč bylo nutné přizvat nevládní organizace? Děkuji, paní Albio. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat panu ministrovi. My tedy Eh, víme, že situace v Evropské unii bylo, eh, bylo tedy eh, způsobena válkami a my nyní jsme postižením uprchlickou vlnou. No a to, že se Řecko nachází v krizové situaci, říkáte, je ne vinou Řecka, ale vinou Evropské unie, ale vy eh, se musíte o ty lidi postarat a nejste schopni zabránit eh, k tomuto přílivu lidí. Eh, Řecko samozřejmě má nyní hospodářské potíže, to znamená škrty privatizace, program Evropské unie. Mě by zajímalo, zda tato hospodářská politika dále zhoršila vaši schopnost vyrovnat se s touto uprchlickou krizí. Možná toto memorandum, já nevím, uvažovali jste eh, o nějakých úlevách a mě by eh, zajímalo také eh, tady zaznívá kritika ze strany evropských institucí a možná také ze strany poslanců. Eh, vnímáte to tak, že je na řeckou vládu vykonávan větší tlak než na jiné zemi, eh, které uzavírají hranice a které se nechovají solidárně a porušuje lidská práva. Můžete nám k tomu říci eh, své mínění. Ano, děkuji. Tak a tím jsme eh, vyčerpali eh, všechny ty, kteří jsou zde členy nebo náhradníky na výboru LIBE. Ano, já vím, že by se rádi přihlásili ještě další, kteří ovšem nejsou, nejsou členy LIBE, takže ano, já musím říci, že eh, tady máme velice kvalitní eh, kolo otázek a odpovědí. Eh, já musím dodržovat článek 206, to znamená, že slovo mohou dostat členové a náhradníci v tomto výboru, ale je tady mnoho dalších, kteří by se také rádi, eh, rádi eh, zeptali. Já tedy eh, v zájmu pokoje jsem ochoten ještě přijmout otázku od jednoho Eh, nečlena Libem. Takže jako první eh, se přihlásil pan eh, profesor Marias a my skutečně musíme skončit v 16.45, takže pár otázek, tedy otázku, prosím, pokud chcete. Já tedy pokud se týče toho postupu, který je v rozporu v rozporu se, se mezinárodním právem. Tady se hovořilo tedy o Makedonii a nikoli o, budou, o bývalé Jugoslávské republice Jugoslávy, čili země, již e, hlavním městem je Skopje, také se nazývá Firom. Eh, firm tedy porušuje mezinárodní právo tím, že uzavírá své hranice. To je také eh, proti Ženevské konvenci z roku 51 a jakmile se pokusili tito uprchlíci dostat do Skopě, eh, očekával je eh, slzný plyn a vodní děla. A to prosím ještě na eh, řeckém území. A to skutečně je proti mezinárodnímu právu. Zacházelo se s nimi nehumánně, byli byti a děti plakaly a oni sami eh, eh, vytvořili eh, díry v plotě a vyháněli je pryč a to se musí zastavit a to je třeba odsoudit. Protože Skopje to jsou ti, kteří vytvořili ten problém v Idomeny. Balkánský koridor je legální, poněvadž je to na základě rozhodnutí z 25. října. To skutečně bylo rozhodnuto našimi vůčími osobnostmi Rady ministrů. Rada ministra to nazvala Balkánským koridorem. Je to legální, rozhodla to Evropská unie a ti, kteří to jednostranně uzavírají, tento koridor, tak ti by měli být potrestáni a vy jako ministři jste nic neudělali. To je problém tisíců, eh, tisíců uprchlíků, eh, kteří nyní jsou na hranici. Pardon, děkuji vám, pane předsedo. Eh, my tady obvykle hovoříme poněkud tišeji na tomto výboru. Ano, je to jako plénum. E, proto tady hovořím e, poměrně hlasitě. A moje, mojí chybou se stalo, e, a pan, pan Focht se, na toho se nedostalo, přestože je členem tohoto výboru, takže já to teď napravím. Ano, děkuji vám, pane předsedo, že jste si mě opět připomněl, poté jste mě zapomněl. Já bych chtěl konkrétně tady konstatovat, že my tady hovoříme o evropském eh, evropském eh, problému a eh, zapomněli jsme na princip toho, kdo za to může. Za to, je, za to jsou Spojené státy zodpovědné a nevím, proč se neptáme, proč Spojené státy, které za to mohou, nejsou tázány, kolik si přijme těchto uprchlíků. E, to, že e, Řecko e, je schopno 10 tisíc lidí týdně přijmout, to je obrovský, obrovský výkon. Vy říkáte, že tady přicházejí ovšem 2000 lidí denně, to znamená 14 tisíc týdně, čtyři tisíce, jsou tam tady navíc, pro ty nemáte kapacity, jak to chcete dělat. E, dále jste hovořili o počtech lodí, které vám byly přislíbeny a které jste dostali. Vy jste chtěli 100 lodí a mě by zajímalo, co chcete dělat se stovkou lodí, po té, co Spojené národy rozhodly, že ty lidé se nesmějí vracet. E, Čili eh, jestli, že tady máte eh, ty, ty lodě prostě nepomohou. A poslední eh, téma, navracení a přejímání uprchlíků zpátky do Turecka. Myslím, že tady došlo k řadě různých dohod a podle nich za každého vráceného má být přijat jeden nový z Turecka. Mě by zajímalo, eh, co to má za smysl, když ta čísla zůstanou stejná. A nakonec tady hovoříme o eh, manipulaci s lidmi, ne s čísly. Ano, eh, děkuji kolegové za, za tuto debatu a já myslím, že teď bude čas na to, aby pan minister odpovědět. Ještě paní Kere se tedy ptala na eh, tu otázku Dublinu a otázky humanitární pomoci a kdybyste tady mohl odpovědět na ně, aspoň na některé ty otázky. Jestli tedy je to eh, ta, ten pravý právní základ eh, a tak dále. Teď tam máme ve ty Eh, nevládní organizace. Kdybyste to zkusil za 10 až 15 minut zvládnout, já vím, že je to málo času, ale prosím, pokuste se. Πολλές ερωτήσεις. Πολύ καλό είναι αυτό. Αν ξεχάσω... Je to opravdu hodně otázek, to je dobře. Eh, pokud na nějakou zapomenu, připomeňte mi to a odpuste mi to. Jedna otázka se týkala ekonomického hlediska. Můžeme spojit tuto otázku s jinými. Je eh, to možné, že by eh, byly možné pokrýt ekonomické potřeby a tak vyřešit problém migrantů. Já si myslím, že ty zdroje z Evropy nebudou stačit na dlouhodobý horizont. Eh, na krátkou dobu je vlastně nedostaneme. Co chci říct? Chci říct, že pokud se něco stane v tomto okamžiku, tak uvěry, eh, tedy ty peníze Evropské unie eh, nejsou okamžitě poskytnuté, to chvílku trvá. Nicméně to jsou peníze, které vlastně neslouží k řešení uprchlíků v tomto okamžiku, ale to v podstatě slouží k, eh, k programaci, protože měli jsme program pětiletý na problém imigrace, měli jsme program na pět let, eh, byly tady fondy, které eh, to měly řešit, 100 tisíc eur na léky a to nemůžeme přeměnit na potraviny. Máme dobrou spolupráci s eh, komisí, s hospodářským eh, výborem. Vytvořili jsme podobné úřady v Řecku, snažíme se eh, urychlit tyto postupy, ale každopádně tyto postupy přidělování finančních prostředků jsou pomalé a to nám nepomáhá v současné situaci. Doufám, že ta ekonomická opatření, která jsou urgentní, budou moci najít nějak takovou rychlejší proceduru. My jsme nesouhlasili s humanitární pomocí, která nám byla předělena. E, teď hovořím o tom výboru pro solidaritu. Dává jí se peníze nevládním organizacím a ty mají přijet tyto peníze do Řecka, do nevládních organizací. Ale podle toho, co jsem pochopil z zkušeností předcházejících, to je uh, způsob, jak eh, vlastně dát dodatečné peníze Řecku. My bychom chtěli, aby to bylo jinak řešeno. Eh, potřebujeme teď v současné době eh, tyto finance, takže jsme uzavřeli tedy smlouvu za pomocí komise. Řekli nám, že tedy ne, zistovky nemohou použít ty peníze na co chtějí, ale tyto, mm, tyto neziskovky dostanou e, financování pro činnosti, e, které jsou vytyčené v národním plánu. Čili e, ne, že by to použili na co budou chtít se napadne, ale všechny je musí použít v rámci tohoto národního plánu. Paní Vesenbergová, máte pravdu. na eh, právní úrovni, ne na ideologické úrovni nebo na úrovni eh, dobré vůle, eh, nemůžeme směšovat uprchlíky s ekonomickými migranty. Každý stát, ať už se mu to líbí nebo ne, musí, se, musí brát v potaz to, co se teď děje v Řecku. Výklad eh, tohoto pravidla, tohoto zákonu eh, je dosti komplikovaný. Eh, ty státy diskutují o této otázce a nebudu vám tady vysvětlovat, k čemu se zavázala Evropská unie. Sdílím vaše obavy ohledně konečných rozhodnutí. A i když ta konečná rozhodnutí by byla špatná, tak já Samozřejmě chápu, že máte obavy ohledně jejich aplikace. Proto říkám, tlačte na své vlastní vlády, aby, eh, aby aplikovali ta rozhodnutí v otázkách přemysťování. Eh, pan Abramopoulos hovoří o šesti tisících lidí měsíčně. To se mi zdá docela rozumné čísla. A to by mohlo být eh, aplikováno. A eh, ptáte se mě, proč teď je vlastně těch uprchlíků víc. Já už nevím, kdo vlastně tuto otázku položil. Na jaře na jaře islámský stát dobil Palmíru. A potom Alepo padlo v červnu. E, jsme ukončili ten program e, potravinové pomoci Spojených států. A nyní tedy uprchlíci dostávají polovinu e, té moci v září už jsme nedostali žádnou potravinovou pomoc a to je důležité, abyste to věděli. Je tady mnoho faktorů, které jsou exogenní a které mohou tu situaci změnit. Což znamená, že potřebujeme opravdovou společnou evropskou politiku. Mnozí poslanci zde hovořili o legálních podmínkách imigrace, já si myslím, že to je jasné. Když nevytvoříme eh, legální koridory pro eh, tyto migrační toky, tak ty problémy jenom vzrostou. A, a hlavně eh, vzrostou ty ilegální koridory, což je zcela běžná praxe. Na to jsou i studie, díla, i vědecká díla byla napsána na tato témata. To je otázka, která byla studovaná i na univerzitních půdách. A to je přesně to, co se stane, pokud Evropa přistoupí na eh, jednostrané, jednostrané řešení. Dnes to ještě nějakým způsobem prochází. Eh, není nejsou ještě země, které by všechny stavěly eh, ze zdi, ale eh, Řecko nemá v úmyslu podporovat ilegální imigraci. Eh, nebudeme samozřejmě na někoho střílet, nebudeme někoho tlouct. A nemáme uh, vůbec uh, žádný úmysl přenášet tyto problémy na naše sousedy. Uh, co se týče vnějších hranic, eh, tady někdo citoval příklad Austrálie, ale podle mě to je nejhorší příklad, který vůbec existuje v tomto bodu. Tam eh, jsou lodě, vidíme eh, lidi, kteří jsou exilováni na opuštěné ostrovy podle smluv, a teď hlavně myslím na ty smlouvy o původních obyvatelích Austrálie. My samozřejmě nejsme v těch podmínkách jako Austrálie. My jsme prostě absolutně proti takovýmto opatřením. My eh, jsme byli kritizováni, ale my nebudeme měnit naše stanovisko. Frontex chrání eh, řecké hranice. Když některé evropské země říkají, že Řecko neumělo ochránit své hranice, tak eh, my říkáme, protože eh, Frontex neochránil Řecko. Protože eh, ochrana řeckých hranic byla svěřena řeckým orgánům a ty spolupracují s Frontexem. A zde je opravdu poukazováno na Řecko a obvinováno. Jednou jsem přijal velvyslance 28 eh, a jeli jsme spolu k jednomu hotspotu, pak jsme byli na lodi, pak jsem ho dovezla až na Širé moře, tam, kde probíhá vlastně hranice a v tom okamžiku byly eh, tam plavidla, která přijížděly z Turecka já jsem mu říkal, no, tak a teďka tady ochraňte tu hranici, podívejte se na to. Eh, nemůžeme vlastně zatlačit ty lidi zpátky na moři nemůžeme eh, to tak dělat, protože Řecko eh, respektuje úmluvu o mořském právu. Eh, pokud tam dojde k tomu, že je třeba lidi zachránit, tak my ty lidi musíme zachránit a odvést je na pevninu. My respektujeme i ženevskou dohodu a veškeré námořní dohody. Eh, čili eh, tady by bylo třeba tlačit na to, eh, aby tato záchrana probíhala u řeckých hranic, u řeckých námořních hranic, ale tam to vůbec nefungovalo. Pro nás, pro Řecko, je velice důležité, abychom dospěli k nějaké dohodě s Tureckem. Ale je třeba, aby to začalo od snížení toku emigrantů, protože jinak to bude příliš Eh, důležitá část té dohody, tak se tam bude diskutovat potom, kolik a jak ty lidi eh, odesílat zpátky. Španělský poslanec, myslím, že to byl vy, máte naprosto pravdu, eh, když hovoříte o hotspotech. Já jsem chtěl jenom uvést příklad o tom, jakým způsobem nám ta pomoc může pomoci abychom zrealizovali cíle hotspot, to je mechanismus, který je velmi užitečný. Jestli to děláme dobře, nevím, ale nemáme nic jiného. A co se týká rady a jeho rozhodnutí, my bychom chtěli, aby zde byly legální koridory, aby zde byly legální způsoby, jak navracet a rozmysťovat uprchlíky. Chceme mít možnost vracet a mm, zpět tedy eh, navracet tyto uprchlíky. Rada v září, pokud eh, se nemýlím, o tom hlasovala minulý, minulém září. A smlouva s Tureckem, eh, ta by měla být v rámci té dohody, která už byla odhlasovaná. Chceme legální cestu a chceme, aby ta otázka uprchlíků se stala evropským problémem, aby tak byla nazírána, protože to není jenom řecký problém. A jinak s tím nesouhlasíme. Eh, o ekonomických otázkách jsme hovořili. Eh, politika Eh, šetření a eh, krize v Řecku, to všechno zhoršuje ty problémy s uprchlíky v Řecku. Dostáváme eh, Různě na nás tlačí xenofobní politiky některých členských států. A je jasné, že nejenom Řecko čelí ksenofobním útokům, ale celá Evropa jim čelí. Evropa je ohrožená. Evropa osvícenská, Evropa eh, středověká. A eh, zase se vracíme do středověku. Ale když poslouchám vaše otázky, tak vidím, že nikdo z vás si toto nepřeje. My si přejeme, aby Turecko bylo součástí řešení. Máte pravdu, máte i důvod k tomu, že pochybujete o schopnosti Turecka eh, zrealizovat a zkonkrétnit rozhodnutí. My ale říkáme, že my jako Evropa musíme dospět k nějaké schodě s Tureckem eh, v respektování těch základních linií, jak to bylo vytečeno na posledním samitu a chceme eh, legální postupy při respektování lidských práv. Tak. I ti, kteří jsou proti této smlouvě, tak eh, eh, možná napomohou k respektování lidských práv a k pomoci každému z těchto uprchlíků, proto aby každý dostal to, co mu patří a nikdo nebyl ohrožen porušováním práv. Je jasné, že v rámci možností jsme také žádali o to, aby ten balkánský koridor zůstal otevřený, dokud nebudeme mít nějakou legální cestu. E, to je požadavek, e, který nebyl žádným způsobem vyslyšen, ale ještě se k tomu budeme vracet. Humanitární pomoc, jak to pokračuje, co dělají nelegální e, organizace, to je velmi komplikovaná otázka. Během let já jsem pracoval jako dobrovolník s různými eh, jako dobrovolník s různými těmito nevládními organizacemi. Na začátku krize eh, byly určité komplikace, stát se tady neangažoval, byly tady, eh, bylo tady různé problémy s personálem a s penězmi. proč dneska chceme zaplnit to prázdné místo, které tady eh, stát ponechává. A nežli se tomu chaosu dá určitá forma, tak tam ty nevládní organizace mohou docela dobře plnit svoji funkci. Potom no, můžeme vidět, co se někdy také děje. Lidé jsou v zoufalé situace, ale díky těm eh, nevládním organizacím se ten původní chaos může trošku zvládnout. Děkuji za pozornost. Pane ministře, děkuji. A vy, kolegové, ještě než odejdete, tak bych chtěl říci, že to byli koordinátoři, kteří rozhodli o tom, že vás dnes přizveme. Bylo to původní rozhodnutí koordinátora za GUE a skutečně si toho vážím. Bylo to dobré rozhodnutí, protože jsme poprvé slyšeli názor zevnitř z Řecka, z řecké vlády, což bylo nesmírne, nesmírně užitečné. A já doufám, že zase na druhou stranu vy jako ministr země, která prochází krizí, chápete eh, zase naše hledisko, máme také určité Ehm, zkušenosti, odborné znalosti, nejsme pouze diskuzním klubem, ale snažíme se řešit jednak humanitární pomoc, aplikaci současné legislativy a tak dále. A já myslím, že jste to sám naznal z rozsahu a různorodosti těch dotazů. Jsme tady proto, abychom hledali řešení. O to nám jde a věřím, že to je tedy dvoustranný proces, že i vy jste dnes vyslyšel naše názory týkající se přemístění a dalších záležitostí, tak doufám, že to i pro vás bylo užitečné a oceňuji eh, tu vaši výdrž, protože jste skutečně eh, obstál eh, v dlouhé rozpravě. A kolegům chci poděkovat za disciplínu, za to, že jsme to dokázali dovést do konce, byť máme spoždění, takže budeme muset zrychlit zbytek programu. A pane ministře, na závěr vám chci popřát hodně štěstí a úspěchů v takto obtížné situaci při hledání řešení, kdy se vynasnažíme samozřejmě za parlament a za instituce pomoci. Děkuji. Um, Vážení kolegové, tak omlouvám se za trochu chaosu. Teď musíme přejít k bodu 15. Omlouvám se panu Kuntisovi za to, že jeho bod přišel na řadu trochu později, protože jsme tady ještě měli pana komisaře. Mm. Je to tedy otázka k písemnému zodpovězení komise ze září loňského roku o, doprch, o dopadu uprchlické krize na řecké hospodářství. Takže, eh, pane kolego, máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já vám chci poděkovat eh, za zdvořilost eh, Předchozí záležitost, o které jsme tady totiž teď debatovali, souvisí i s mým bodem. Já si myslím, že je kolegům asi jasné, proč využíváme článku 134 proto tedy eh, se vracím k té otázce na komisi z 29. září. Termín pro odpověď vypršel. My jsme dostali eh, odpověď se čtyřměsíčním spožděním a v mezidobí eh, jsem se tedy opřel tento článek 130 a teď dovolte, abych vysvětlil to spoždění v té odpovědi. Moje otázka se týkala finanční pomoci, kterou mohou získat eh, řecké ostrovy, aby se dokázaly vypořádat s následky migračních toků. Nejedná se tedy o pomoc pro přijímací zařízení, eh, čistě eh, jde o řešení širších důsledků, zejména na ostrovech v Egejském moři. Od loňského roku, od září, byla komise informována řeckou vládou o tom, že dochází k zesílení migračních toků a že toto zesílení bude mít dopad a už rovněž má dopad na cestovní ruch na těchto ostrovech, což je hlavní zdroj příjmu. Došlo k rušení řady letů, došlo ke snížení respektive zkrácení a omezení turistické sezóny, a z toho je možné tedy učinit eh, jisté závěry. Závěr je takový, eh, že komise schválně neodpověděla včas, protože žádnou odpověď neměla. Nedokázala odpovědět na to, jak se vypořádat s takovýmto jevem. Takže to je jedna věc. Došlo tedy k tomuto spoždění. Odpověď jsem dostal až 18. února, ale je to taková odpověď neodpověď, protože a, a právě proto jsem trval na tom, aby proběhla ta dnešní diskuze. Komise totiž vůbec neřešila dopad migračních toků, odpověděla pouze tak, že finanční pomoc se týká úvěrů z předchozího programovacího období z regionálních fondů. A já jsem se přitom ptal na dopad migračních toků na hospodářství řeckých ostrovů a mně bylo řečeno, že přijde další hospodářská pomoc přes mezinárodní organizace. Já si myslím, že tyto dvě záležitosti rozhodně nejsou totožné. Takže, na co se ptám a Znovu to opakuji, ptám se, e, zda dojde k navýšení regionální pomoci pro tyto ostrovy, což je něco jiného než e, řešení migračních toků. Já bych očekával, že komise bude mít lepší povědomí o celé problematice, protože samozřejmě eh, čím delší je to spouštění, tím více narůstají různé xenofobní eh, projevy a tak dále. Takže vzhledem k tomu, jak vypadají ty ekonomické problémy, Chtěl bych položit následující otázky. Ne, za prvé, opakuji tu otázku, na kterou jsem nedostal odpověď a já předpokládám, že tady máme zástupce komise a chci se zeptat, zda existuje nějaký regionální program pro ostrovy, který by umožnil společně s řeckou vládou řešit dopady migračních toků v této oblasti. A vzhledem k tomu, že teď budeme nutit uprchlíky, buď to, aby se vrátili nebo požádali o azyl v Řecku. Vše to bude trvat poměrně dlouhou dobu. Bude k tomu nějaká další konkrétní pomoc a omlouvám se eh, za to, že jsem to musel takto dlouhavě vysvětlit. Pan předseda, ano, důvod, eh, proč jsme přistoupili k tomuto eh, postupu je, že jste byl nespokojen s tím, jak vám bylo odpovězeno na váš dotaz a to je správný postup. Takže já předpokládám, jaká byla ta původní otázka. Já předpokládám, že komise ví, jaká byla ta mm, původní otázka, takže nyní komisi poprosím, byť nemáme mnoho času, aby na ty hlavní dotazy pana Chuntise odpověděla. Kdo se chopí slova za Evropskou komisi? Vy si to tam přehazujete. Už jste se rozhodli? Sorry. Have you not decided? Zdá se, že jste se ještě nerozhodli. Uh, sorry, we... Já se omlouvám. My si to rozdělíme, protože zazněly vlastně dvě otázky, ale nerozdělujte to moc, říká pan předseda. Tak já k tomu zdržení. Chci říct, že se velice omlouvám, protože došlo k výměně dopisu mezi vámi, pane předsedo, a našem prvním místopředsedou. předsedou je to věc, kterou řešíme a bereme ji opravdu velice vážně, takže se snažíme eh, maximálně minimalizovat zdržení a loni jsme eh, měli více než dvojnásobek obvyklého množství dotazů k písemnému zodpovězení, takže proto to zdržení a pokud o podstatu věci, předám slovo kolegům. Yes, good afternoon. Ano, dobré odpoledne. Pokud jde o podstatu věci, tak eh, my jsme otázku pochopili určitým způsobem, ale možná došlo k jistému nedorozumění. Takže pokud jde o finanční podporu, která byla poskytnuta Řecku, aby se vypořádalo s migračními tlaky. Proto jsme tedy také v odpovědi vlastně reagovali informacemi o finanční pomoci, která byla Řecku poskytnuta, buď to v rámci národních programů, a, nebo do dvou fondů pro záležitosti vnitra a také formou mimořádné pomoci, kterou jsme nabídli nad rámec těch mezinárodních programů. Takže došlo k vyplacení té mezinárodní, pardon, mimořádné pomoci. V loňském roce to bylo 130, a teď to bude 150 milionů eur byla to částka vyplacená v podobě mimořádné pomoci Řecku. A jestli jsem tomu dobře rozuměl, tak pokud jde o další pomoc pro řecké ostrovy, aby se vypořádali s migračními tlaky a negativními dopady celé situace, tak eh, věřím, že odpověď vám zašlou kolegové, kteří eh, řeší ESIF a strukturální fondy. Já nemám sám mandát k tomu, abych jejich jménem mohl reagovat. Já jsem z DG Home, ale mám za to, že jsou tady regionální operační programy přímo pro ostrovy, pro různé řecké regiony. Je tady, myslím, 13 regionálních operačních programů. A myslím si, že tyto programy by mm, případně mohly být upraveny pro současné potřeby a tím pádem by mohli vlastně reagovat na ty obavy, které vyjádřil pan poslanec. Takže to je ode mě vše, protože, jak jsem řekl, nemám k dispozici další informace o fondech či prostředcích. Pan předseda, vážení kolegové, vzhledem k časové tísni budeme muset eh, se v podstatě s touto reakcí Evropské komise. Já bych tomu řekl, že eh, tento postup používáme velice často, bohužel velice často není eh, odpověď, kterou dostaneme pro poslance uspokojivá. Pane eh, si, pokud chcete ještě vystoupit, tak opravdu jenom velice stručně. Minuta vám stačí, ano, tak prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem zopakoval podstatu své otázky tak, aby kolegové poslanci ve výboru chápali, o jakou věc se jedná. Nejde tady totiž o diskuzi mezi mnou a komisí, ale jak vidíte, jste eh, odpovědi. Jedná se o obecnější záležitost, která se možná dotýká nás všech. Je to totiž otázka toho, jakým způsobem kontrolujeme činnosti Evropské komise. Měsíčně můžeme položit pět otázek a není tedy důvod, aby docházelo k takovému spoštění s odpovědí a často nedostane poslanec odpověď vůbec žádnou. Ale to není možné, pokud máme eh, řádně vykonávat svou funkci a pokud máme také kontrolovat eh, výkonnou moc. A navíc ta odpověď potvrzuje to, co jsem už říkal, že Evropská komise Vždycky, když se jich zeptáte, tak vám řeknou ano, ano, všechno uděláme, ale pak z nich žádnou konkrétní odpověď nedostanete. Já jsem eh, mluvil o regionální politice, politice pro ostrovy. O tom už jsme mluvili tyto politiky, regionální politika a politika pro ostrovy, by měla zohledňovat migrační krizi. Tak ještě jednou děkuji, pane předsedo, děkuji také kolegům za pozornost. Děkuji, pane poslanče, vy jste vyjádřil eh, svou záležitost opravdu velice jasně, takže děkuji za tento přístup. Teď po 16 příprava povolební revize VFR na období 2014 až 2020. Tady je paní Lora Adžea z EFDD s pravodajkou. Ještě ti připomenu, že tady máme pak lohutu pro předložení pozměňovacích návrhů, ale už nám to stanovisko předloží a představí sama paní zpravodajka. Děkuji stínovým zpravodajům za výměnu názorů. Myslím, že to snad proběhne stručně tak prosím. Presidente. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Evropa prochází opravdu velmi těžkým obdobím, možná je to nejtěžší období od svého založení. Na jedné straně máme ekonomickou krizi a Eh, všechna šetřící úsporná eh, opatření, které Brusel prosadil a na druhé straně jsou zde války, které jsou na našich hranicích a které vlastně vedou do našich území tisíce lidí, kteří zde hledají bezpečný úkryt pro sebe a pro své rodiny. Eh, přeskum toho víceletého finančního rámce je vlastně příležitostí pro Evropskou unii pro to, aby změnila své priority a aby dala své zdroje tam, E, na ty výzvy, kterým musí Unie čelit. Já jsem se snažila říci, že fondy, které jsou e, určené pro, e, pro prostor svobody a pro bezpečnosti, tak ty už téměř nejsou, jsou vyčerpané. A mechanismy pro flexibilitu vlastně úplně vyčerpaly tyto finanční možnosti a proto je nemožné je použít pro příští období. Hlavně si myslím, že je třeba přidat zdroje na e, rozpočet Azylového migračního integračního fondu. A to na základě e, nezbytností, které tady jsou ve spojenosti s uprchlíky, je třeba, aby Frontex byl přeměněn a aby byla vytvořena pohraniční pobřežní stráž, který by, která by nějakým způsobem řešila e, tok uprchlíků. Myslím si, že uzavřít hranice není možné, ti uprchlíci se najdou vždycky způsob, jak do Evropy proniknout, je potřeba k tomu přistupovat jinak, je třeba reformovat systém pro azyl a to tak, že se budou přerozdělovat uprchlíci z různých zemí. Je třeba se eh, eh, soustředit na to, aby se nešířily xenofobní a rasistické názory. Eh, agentura by měla mít možnost dát podporu státům tak, jak ji potřebuje, třeba také dát fond pro eh, ty, kteří zkoumají, jakým způsobem lze zachraňovat lidi na moři. Ten můj projekt eh, eh, stanoviska byl takový, že jsme také kritizovali ten fond 3 milion eh, eur pro Turecko a vytváření finančních nástrojů, které jsou mimo rozpočet Evropské unie, protože tak se vlastně eh, ničí jednotnost tohoto rozpočtu. A navíc parlament nikdo nekonzultoval a nikdo vlastně se ho na nic neptal, když se tento fond vytvářel a to je zcela nepřijatelné. Kromě eh, všech těchto úvah, které jsou politické charakteru, tak si myslím, že je možné, aby v příštích diskuzích o rozpočtu eh, by parlament neměl být postaven do takovéto situace, kdy nemá vlastně k tomu co dělat a je postaven před hotovou věc. Ale já si myslím, že tyto fondy, které se nyní vytvářejí, vlastně nepůjdou přímo uprchlíkům a nepůjdou do těch komunit, které jim poskytují pomoc, ale budou zřejmě uh, Eh, jenom na podporu turecké vlády a na jejich eh, činnosti a to nebude mít vůbec nic společného s ochranou uprchlíků. Já proto chci, aby byl za zařízen mechanismus, který by kontroloval používání těchto fondů. Eh, jakož si myslím, že Nemyslím, že tento migrační vlna skončí brzo, ale myslím si, že ta situace se ještě zhorší v budoucnosti. Tak si myslím, že by Evropa měla tento víceletý finanční rámec revidovat a měla by z něho započíst i nové výzvy, které tady před námi budou stát a aby realisticky uh, zhodnotila, jaký rozpočet bude potřeba, aby tento víceletý rámec byl taky flexibilnější a aby mohl čelit těmto novým potřebám. Samozřejmě, aby ta práce vedla k dobrému eh, konci, tak je třeba, abyste k tomu všichni přispěli, takže doufám, že pozměňovací názory, které předložíte, eh, mě umožní udělat takovou práci, která bude moci eh, schrnout názory celého parlamentu. Děkuji. Děkuji kolegové, máme málo času, tak se prosím vás velice omezte ve svých příspěvcích. Eh, nevím, jestli někdo ze stínových zpravodajů, ano, tady paní kolegyně, ano, velice stručně, pane předsedo, ale na druhou stranu musíme být eh, zdvořivý, pokud jde o novou zprávu. Já si cením tohoto návrhu paní zpravodajky, že se soustředí na azyl a migraci. To je více než smysluplné. Všichni jsme si vědomi toho, že EASO již vynaložilo vlastně svůj celoroční rozpočet, takže pokud bychom měli začít eh, zpracovávat eh, uprchlíky v Řecku um, řádným způsobem, tak proto potřebujeme další prostředky a revizi FR. Také bychom měli eh, zvážit, zda se nezmínit o humanitární pomoci v Řecku. 700 milionů eur po příští tři roky u toho jsou ještě stále otazníky, kde se ty peníze vezmou. Já nevím, jestli dáme odpověď na tuto otázku, aspoň bychom mohli ale tento dotaz položit v naší zprávě. Tak aspoň eh, eh, snad přispějeme k tomu, že bude humanitární pomoc nakonec eh, financována. Jinak si cením spolupráce, cením z eh, toho, co tam bylo zmíněno v tom stanovisku. Těším se na spolupráci. Děkuji, Judith, za Daniel Vioty za SAD, prosím. Děkuji, pane předsedo, také já bych rád poděkoval eh, kolegyni zpravodajce za práci, kterou odvedla a kterou dělá a my určitě přispějeme eh, k tomuto návrhu. Já si dovolím zde jenom eh, vznést pár námětů. Za prvé, tady, co se týče těch limitů u, u článku 3, tam eh, by to mělo být zvednuto a ty mechanismy eh, flexibility by měly být rozšířeny. Když jsme v roce 2013 psali tento rámec, tak krize ještě nedosáhla takových rozměrů, které vidíme dnes. Myslím si, že dále je třeba, abychom tuto flexibilitu používali pro pak stability a růstu a měli bychom i použít klauzul o výjimečných okolnostech, hlavně u těch zemí, které eh, jsou nejvíce zatížené tímto eh, uprchlickým fenomenem až do té doby, než budeme mít opravdu adekvátní finanční pomoci. A potom obecně k té zprávě ještě několik úvah. Dovolím si eh, je tady vyslovit. Myslím si, že tato zpráva, kterou my předkládáme rozpočtové tomu výboru, tak máme vlastně odvahu eh, odklonit se od eh, dané terminologie a vyjít z té teorie nouzové situace. A můžeme tak předat eh, výboru i parlamentu dokument, který vlastně se odkloní od takzvané krize a nouzové situace a můžeme vlastně eh, normalizovat tento migrační tok, protože tak, jak bylo řečeno v té zprávě, eh, tento finanční tok je konstantní a zřejmě bude konstantní i v budoucnosti. Takže musíme si eh, představit, že budeme mít zdroje, které to budou řešit, ale nejenom jako v nouzové situaci, ale stále. Protože to je situace, kterou budeme muset řešit v příštích letech. Podle Eh, mě bych ještě navrhnul, abychom dobře rozlišovali i v takovéto zprávě téma bezpečnosti a téma eh, těch žadatelů o azyl. To musí být eh, dvě odlišné materie, tam se to nesmí směšovat i z hlediska rozpočtového. Ta témata musí být oddělena. Takže myslím si, že my na tom můžeme ještě dál pracovat. A oceňuji velmi i tu pasáž o Turecku a hlavně v tom kroku, kde zpravodajka píše v tom návrhu stanoviska, zcela sdílím to, že je zcela nepřipustné, aby parlament byl takto vyloučen z té diskuze o těch třech miliardách, které mají být přiděleny Turecku a naprosto nezdílím eh, ten názor, že to je eh, nástroj eh, vhodný, protože je to nástroj, který jde mimo rozpočet a myslím si, že na tomto návrhu se dá ještě pracovat dál a musíme být velice odvážní a předložit potom komisi i rozpočtovému výboru velice odvážnou zprávu. Děkuji. Děkuji vám. Tak eh, pozměňovací návrhy prosím podávejte do 4. Eh, dubna 2016 a eh, v zprávu bude schválena 30. května v Libe a v 15. a 16. června v rozpočtovém výboru. Tak a teď Eh, vzhledem k tomu, eh, že máme potom 17.30 eh, jiné setkání, tedy já mám jiné setkání, předám nyní otěže předsedání tohoto výboru. colleagues, uh, we have a... Vážení kolegové, tak ještě poslední bod na našem programu pro dnešek je to eh, výměna názoru s paní Rozy Bindy, která předsedá parlamentním vyšetřovacímu výboru pro boj s mafií. Já ji vítám mezi námi. Eh, je eh, nám potěšením, že se s vámi o tom můžeme povědět ještě jednou, poněvadž eh, tuto příležitost jsme měli už jednou koncem roku 2014 a já doufám, že eh, tyto živé kontakty se nám podaří udržet a to bude k našemu eh, vlastnímu prospěchu. Eh, kromě eh, této práce eh, se náš výbor zabývá ještě několika dalšími legislativními tématy, které se týkají zřízením úřadu evropského prokurátora a reformou Eurojustu práv jednotlivců v trestních řízeních, ale také s ohledem na terorismus a nelegislativní práci v boji proti zločinu a korupce. K prioritám patří samozřejmě, tedy výboru Krim patří eh, práce v těchto klíčových sektorech a zlepšování eh, eh, těch nástrojů, které dosud máme. Já bych nyní dala slovo eh, paní eh, Bindy, eh, která bude mít asi 15 minut na představení svého úvodu a poté dostanou slovo naši zpravodajové, stínoví zpravodajové a snad se nám podaří skončit včas, teď už máme spoždění 6 minut. Tak prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Je to pro mě a pro celou moji delegaci z komise parlamentní eh, italského parlamentu. Eh, je to pro nás velká čest, že zde můžeme být na slyšení v tomto výboru. Viděli jsme se eh, zhruba před rokem za okolností, kdy jsme se, eh, kdy jsme se eh, požadovali po tomto výboru i po celém parlamentu, aby neopouštěl práci, která v předcházejícím předsednictvím byla zahájena a z níž zešla zpráva, která byla velice vzácna. My jsme byli velmi ambiciozní ve svých požadavcích a eh, chtěli jsme požádat ustanovení nového výboru, nové komise, která by byla určena k potírání e, zločineckého spolčení mafiánského typu. A my jsme požadovali i o jmenování stálého zpravodaje. A domníváme se, že i v této zprávě, e, v té zprávě z vlastní iniciativy e, poslankyně Ferrari, která nám předložila zajímavý dokument o němž bychom rádi diskutovali, tak se domníváme, že práce, na něž se odkazuje, jsou jistě eh, signálem, že tento parlament eh, eh, věnuje pozornost tématu, který my pokládáme za naprosto zásadní tématem, který je výzvou nejenom pro Itálii, ale i pro eh, další země, kde působí zločinecká společenství, ale je to výzva i pro celou Evropu a napříč Evropou vlastně i pro celý svět. Z našich šetření a hlavně ze zprávy, která byla i letos eh, přijata a kterou nám Eh, nabídli eh, jako úžasnou informaci o mafiánském společenství, které nám nabídli z Národní prokuratury eh, úřadu Antimafia. Z toho vyplývá, že mafie jsou mezinárodním fenoménem a že skrze mafiánské metody se daří těmto společením ovlivnit celkovou světovou ekonomiku, ovlivňovat celkovou ekonomiku světovou. Itálie má legislativu a i nástroje právní a trestné nástroje, které jsou velice účinné. A díky nim eh, obdržu, získáváme dobré výsledky i díky také specializace eh, naší legislativy a našich soudců a našich policistů. Ale domníváme se, že boj proti mafii musí být bojem evropským, že musí probíhat napříč Evropou a musí být také to boj eh, světový. Tento aspekt je zcela jasně zdůrazněn v dokumentu, který eh, byl sepsán eh, poslankyní Ferrarovou a my tento parlament podporujeme a zdůrazňujeme, že je důležité to, že, on, že se v něm vyzývá společenské Evropské společenství a všechny členské státy vyzývá se k tomu, aby se neomazovali na potírání eh, zločinné činnosti, ale aby eh, potírali i eh, samotné spolčení, což je vlastně což je trestná činnost, která by měla být začleněna do trestních zákonů evropských zemí. To by mohlo být opravdu velice dobré a mít vliv na to, aby eh, potírání zločineckých spolčení mělo svůj účinek. Je jasné, že účast na zločineckém spolčení eh, vytváří eh, vytváří vztah poslušnosti vůči takové zločinecké společnosti. A to je určitý řád, který je vlastně v opozici proti řádům eh, eh, našich demokratických společností, našich ústav. A tento eh, zločin je nutné trestat a to tím, že se toto zločinecké společnosti Europol činí, bude trestat, protože tyto mafie dnes skrze internacionalizaci ovlivňují stále více ekonomiky, ale nejenom ekonomiky, ale i vykonávání eh, moci v mnoha částích světa. Z našich analýz vyplývá zcela jasně, že eh, tento dokument je velmi účinný a dobře zdůrazňuje, jak se eh, mafie vlastně vyvíjejí. Oni neopustili samozřejmě eh, násilnické metody, zastrašování. Eh, násilí je vždycky určitá rezerva v těchto zločineckých spolčeních, ale mm, jejich schopnost eh, skrývat legální postupy a vytvářet zdání legality, to je velice nebezpečné, protože oni si vytváří určitý konsensus a dokážou proniknout do zcela vitálních oborů, Eh, života našich společností. Eh, řídí celé eh, sektory ekonomických činností a daří se jim skorumpovat různé odborníky, podnikatelé, finanční operátory a z jejich penězi, které si získají vlastně nelegálním způsobem, potom ovlivňují celé ekonomiky našich zemí nahradili vlastně násilí, které nicméně stále ještě pořád mají v rezervě, nahradili to schopností vytvářet si konsensus. A to konsensus u veřejných, u funkcionářů, u politiků, u mm, ekonomických operátorů. A tento aspekt je nutno mít na mysli, protože z tohoto hlediska je v dokumentu také dobře zdůrazněno, to vytváří vlastně velice úzký vztah mezi mafií a mezi korupcí. A korupce je opravdovou zbraní dnešních mafií a je tedy třeba ji potírat. A možná stejným, stejnými nástroji, kterými vlastně potíráme i mafie. Dalším důležitým aspektem eh, v tomto dokumentu, který nám byl předložen, je je vytyčení pole působnosti a my se domníváme, že totiž eh, zločinecké spolčení a imigrace eh, jsou, ehm, jsou velice důležité, zrovna tak jako o korupce a používání veřejných fondů. Domníváme se nicméně, že aby tento výbor eh, se nad tím zamyslel, tak je třeba upozornit ještě na dvě věci. Za prvé, eh, jedna oblast se týká eh, pašování drog. Droga a omamné látky jsou obrovským obchodním artiklem všech mafií. A mafie je silnější a nejsilnější v Itálii je Drangheta, která operuje v celém světě. Je to mafie z Kalábrie. A ti mají schopnost se uchytit tam, kde se drogy vyrábějí, znají ti, kteří je eh, produkují, kteří je transportují, dokáže sledovat tam, kam se transportuje, dokáže navázat vztahy s dalšími mafiemi při eh, potom pašování a při distribuci distribuci těchto vroch. A mluví se o obrovském Eh, objemu peněz, které, eh, který je získáván na trhu s těmito omamnými látkami a to je trh, který eh, odpovídá téměř HDP jednomu evropskému státu. A potom tyto zdroje se vlastně přelévá do legální ekonomiky a ovlivňuje ji. My musíme zabavovat tuto drogu, ale musí se nám hlavně podařit vytipovat tyto toky peněžních, peněžní, které mm, jsou získány z tohoto nelegálního obchodování a potom se rozpouští v legálním obchodování, v legální ekonomice. Další aspekt, který je zajímavý a o němž se hodně u nás šetřilo a zkoumalo, je to eh, fenomén eh, padělání zboží a eh, potravinářského zbo, potravinářských produktů. Hovoříme o dvoj, dvou až seti, sedmi procent procentech světového obchodu. Mafie tady také dokáže dělat obrovský biznis a daří se jim ovlivňovat v tomto případě i zdraví vlastně lidí. Kromě toho, že to je strategický hospodářský sektor, mnohé naše evropské země, ale i možná ty nejchudší země eh, na toto doplácejí, protože tak eh, vlastně eh, je ohrožováno i zdraví občanů v těchto zemí. My tedy upozorňujeme na tyto dvě oblasti. Je třeba, aby jste tomu věnovali pozornost a v, té, v několika šetřeních, Eh, o nich byl taky proveden, byl o nich proveden velký výzkum a u nás eh, tyto výzkum byl proveden a mohli bychom vás o tom informovat. Další aspekt, eh, o kterém bychom chtěli hovořit, je, je vztah mezi mafiemi a terorismem. Zde E, vlastně to se týká i celého e, dramatu imigrací, celého pašování a obchodování s osobami. My víme z vlastní zkušenosti, že e, mafie vždycky měly vztah s terorismem a i v této fázi tento vztah mají a s terorismem se domluvají a možná jsou i tí, těmi, kdo financují terorismus. Evropa dnes eh, je vlastně zatažena do toho, co lze nazvat eh, opravdovou válkou. A pokud chceme potírat terorismus, Evropa se musí eh, zasadit o to, že bude i potírat toho, kdo tomu terorismu slouží, kdo ho přiživuje. Mafie přiživují terorismus. Z italské zkušenosti vyplývá, my jsme eh, zvítězili na terorismem v naší zemi, prožili jsme dramatická období, tak jako i jiné evropské země a překonali jsme toto období při eh, respektování eh, principů demokratického zřízení. Ale <clears throat> setkali jsme se s jednou potíží a to je s tím, že v těch letech se opravdu terorismus propojil s mafiemi a i dnes výzva terorismu že e, výzva terorismu je právě svázaná i s mafiemi. Je, máme velké obavy o budoucnost Evropy. Možná jednou se budeme ptát, jak Evropa se bude moci vrátit ke svým původním ideálům, ke své původní vizi, e, jak se navrátí k nějaké perspektivě budoucnosti. My se domníváme, že e, boj s mafiemi, boj s terorismem skrze represi je, eh, je možný, ale je možný i skrze eh, zbraní eh, prevence. A to může být taková nová mise našeho kontinentu. Je to myšlenka, o níž se Evropa může opřít. A proto my chceme po parlamentu, aby podporoval nejenom to, co se týká evropských institucí, Čili se tady hm, opět obracíme k požadavku, aby, byl, eh, aby byla zřízena prokuratura evropská. Chceme, aby eh, trestní právo v oblasti eh, praní pinavých peněz bylo internacionalizováno, aby i zločinecké spolčení bylo pojednáno stejným způsobem v trestních právech evropských států. Chceme, aby se dělala prevence zločineckého spolčení eh, do, sociálního, eh, do sociální společnosti. Chceme, aby naše eh, normativa byla homogenější, co se týče odpovědnosti právní. Chceme mít nástroje pro spolupráci. Je potřeba tedy celé sítě Evropské, která by spolupracovala v oboru boje proti mafii. Jsou to opatření, eh, která například eh, tkvějí v tom, eh, že se zabavuje majetek mafii, že se chrání všichni svědci a spolupracovníci s justicí. Vracíme se k tomu, co už jsme žádali v některých našich rezolucích, o níž také Eh, jedna z našich poslankyní hovořila. Ale chceme taky po parlamentu, aby eh, podporoval kulturu legality na celém kontinentě a to eh, skrze politické síly, skrze asociativní život, skrze všechny sociální struktury, protože pokud mafie bydlí v našem světě, tak my potřebujeme legislativu, nejenom legislativu, ale také bdělé občanstvo abychom rozpoznali přítomnost mafie, abychom eh, věděli, jak se mafie vyvíjí a abychom se vybavili nástroji, které budou účinné v boji proti eh, této mafii. Pokud mafie byly tak schopné, že skrývají svoji nelegálnost eh, za zdáním legality, tak my musíme být opravdu ochránci legality. Každý z nás při vykonávání vlastních zodpovědných funkcí ať už jsme poslanci, nebo učitelé, nebo podnikatelé, nebo prostě občané, protože evropská pravidla nemohou být e, e, narušena mafiánským spolčením a zločineckou činností. A e, nemůže, nemůže neustále prohrávat tedy v boji proti všem těm fenomenům, které vytváří. Já eh, vám děkuji za eh, pozornost a doufám, že tady bude teď prostor pro eh, výměnu názorů. Vycházíme tedy z dokumentu zpravodajky a také z zajímavého stanoviska rozpočtového výboru, hlavně tam, kde se hovoří o možnosti postihovat finanční, finanční nelegální činnosti. To je pro nás velice zajímavé a důležité. Děkuji vám. Eh, zajisté podpoříme vaši velmi důležitou práci a nyní má slovo naše zpravodajka paní Ferrara. Děkuji eh, paní předsedkyně a děkuji všem z e, italského výboru pro potírání e, mafie, kteří jsou dnes přítomní dnes večer na našem slyšení. Je škoda, že tady je poloprázdný sál, protože e, je to škoda, že většina našich kolegů jsou Italové. A to proto, že to zřejmě Promiňte, to zřejmě je proto, že se tady stýkají různé činnosti institucionální a že je už poměrně pozdě, ale je mi to líto, protože my se opravdu velice snažíme o to, abychom eh, eh, zdůraznili a abychom podpořili eh, vědomí, vědomí všech o tomto fenoménu, aby si uvědomili, že potírání mafie je nutné na úrovni evropské často eh, je vnímán tento fenomén jako eh, národní fenomén, jako něco, co je eh, problémem zcela lokálním. Ale v podstatě toto zločinské spolčení má průnik nejen evropský, ale vlastně i mezinárodní a celosvětový. A jak již řekla paní poslankyně Bindy, ta zpráva, eh, kterou jsem sepsala, ta se opírá právě o to a chce právě zdůraznit důležitost toho vědomí, že zločinecké spolčení je velice nebezpečné a to eh, nebezpečí tkví hlavně v jeho metodě. Eh, v metodě mafiánské a hlavně také, ve, z, hlavně také v síle zastrašování, protože často se lidé soustředují na eh, koncové zločinecké eh, trestné činy, ale to nestačí. Je třeba se soustředit také na eh, to, že je to fenomén zločineckého spolčení a ten je trestný. A to se v některých členských státech ještě nedaří začlenit do trestního řádu. My jsme se snažili udělat takový přehled o tom, Eh, jaký je úzký vztah mezi organizovanou zločinností eh, a korupcí. A snažili jsme se navrhnout jak normativní návrhy, tak eh, operativní návrhy pro řešení těchto problémů. V rámci normativním podle našeho soudu je důležité mít minimální normy týkající se organizovaného zločinu. Je třeba vytyčit a jasně vyhradit to, co charakterizuje tedy toto zločinecké spolčení a je třeba to rozšířit na evropskou úroveň. A to proto, protože toto zločinecké spolčení organizované eh, těžilo hlavně z toho, že v jednotlivých členských evropských státech jsou různé legislativy a i trestní eh, zákony se od sebe liší, takže oni z toho vlastně těžili svoji výhodu. Věděli, že v některých státech nebudou pronesledováni, že v některých státech neexistuje trestní postih Eh, například eh, neexistuje eh, nutnost certifikace a potvrzení od úřadu antimafie. Vědí, že například neexistují v některých členských státech priority, které se dávají těmto typům zločineckých akcí. A tohle všechno, to je jenom příklad toho, jak dodnes toho, že neexistují minimální společné normy v boji proti e, organizovanému zločinu, vlastně usnadnili činnost těchto mafiánských spolčení a umožnilo to jejich rozšíření. A je tedy naprosto nezbytné a e, zásadní, aby se vytvořila harmonizace na evropské úrovni. E, stále z hlediska normativního Eh, se domníváme, že je velice důležité mít také minimální normy eh, u eh, přidružených trestných činů. Například infiltrace zločineckého, zločineckého spolčení do jiných struktur, to je známé například ve Francii. Bylo by důležité mít tedy minimální společné normy, byla by tady nutná harmonizace i v této oblasti proto, aby eh, například byli chráněni svědci nebo spolupracovníci s justicí, aby eh, byli například chráněni informátoři. To ještě chybí dnes a bohužel to vytváří i překážky v úspěšném boji proti mafiím, protože některé státy nepokládají toto za dostatečně nutné, myslí si, že stačí jako legální pokrytí Eh, zločinů, které vlastně poškozují eh, finanční zájmy Evropské unie a nedomnívají se, že by to bylo důležité pro ostatní trestní oblasti. Z administrativního hlediska i tady se domníváme, že by mohlo dojít ke změnám, které by mohly usnadnit spolupráci eh, přeshraniční i v rámci spolupráce soudní. Vyjdeme například z toho, že by se měly zjednodušit administrativní postupy že eh, bychom měli vést dialog i s Europolem. My jsme z diskuze s Europolem, promiňte, vyplynulo, že eh, existují dosti složité administrativní postupy, že chybí eh, národní orgány, které by umožnily mezinárodní spolupráci. Tyto procedury na úrovni administrativní jsou často překážkou ve, v trestní spolupráci. Takže zjednodušení a větší transparentnost eh, by eh, usnadnila eh, všechny ty aspekty, které jsou svázány s výměnou informací, proto aby tyto informace nepřicházely opožděně, když už je nemožné z té informace cokoliv praktického vytěžit. A potom implementace například kontroly veřejných zakázek. Také zde by měl být zákaz pro podniky, které mají vazbu na eh, organizovaný zločin, tak tyto podniky by neměly možnost se účastnit eh, veřejný zakázek. Eh, dále je třeba větší vyzadatelnost finančních toků, přípustnost, vzájemná přípustnost důkazních prostředků pro to mezi jednotlivými státy, proto aby například v jednom státě se provede práce, která nebude uznaná v ostatních členských státech. A stále, když zůstáváme v oblasti spíše méně administrativní, tak by bylo potřeba, abychom přistoupili na stejný procedurální postup, například přenos informací. Kdyby všechny používali kanál Siena, tak by to bylo opravdu vylepšení eh, i časové a, a, lépe by se s informacemi mohlo zacházet. My jsme e, potom se e, soustředili na některé specifické oblasti, protože jedna z kritik, které e, byly vzneseny v minulé legislatuře, byla taková, že tím, že jsme chtěli být co nejkompletnější, tak eh, zřejmě ten návrh byl i disperzivní, protože tam bylo spousta doporučení i v nejrůznějších oblastech. A také to zřejmě proto, protože eh, jsme chtěli dát vyčerpávající rámec této tematiky, ale my jsme dali eh, přednost tomu, že jsme vytyčili několik specifických oblastí a v této historické chvíli jsme chtěli zjistit, co by bylo si v těchto oblasti prioritní čemu by se měla dát přednost? Které oblasti uh, jsou nejzajímavější pro organizovaný zločin? To jsou důvody, proč my jsme například tam uh, definovali tři oblasti, kde by se mělo zasáhnout. To je používání fondů, imigrace a uh, prostředí Eh, my vám zakrátko předložíme finální eh, konečný návrh této zprávy. Už teď děkuji všem stínovým zpravodajům, kteří přispěli eh, k sepsání této zprávy a kteří s námi sdíleli naše úmysly a kteří byli velice konstruktivní, takže se s optimismem díváme do budoucnosti. Děkuji. Thank you, Ms. Ferrara. Uh, I... Děkuji. Já také eh, vítám v této chvíli členy eh, italského parlamentu, pan Kravini, pan Fama, pan Jean Russo. Vítám vás. Teď nevím, jestli tady máme stínové zpravodaje, tak eh, každopádně můžeme rozpoutat debatu. Mám tady pět eh, poslankyň Kiniči, Dinera Spinelli a Ana Gomeš. A kdyby se ještě někdo přihlásil, tak můžeme. No, eh, let's start with Mrs. Chinichi, please. Takže paní Kiniči. Děkuji, paní předsedkyně. Také chci poděkovat především eh, paní předsedkyně Bindy, která je dnes tady s námi a která také dnes eh, nám předložila eh, to, co je výsledkem práce při potírání zločineckého spolčení v naší zemi. To je zkušenost, která může být pro nás důležitá pro vypracování evropské strategie abychom mohli potírat mnohé různé formy organizovaného zločinu, které dnes eh, ohrožují hlavně demokracii a ohrožují i veřejnou zprávu a které se nicméně, eh, které nicméně ohrožují i eh, hospodářský trh v Evropce. Je mnoho forem a mnoho sektorů, kde dnes se projevuje organizovaný zločin a je také napováženou, že tyto organizace Eh, které nepůsobí jenom v původních geografických zónách, ale jsou schopné operovat eh, i přes hranice a eh, vydělávají na celé řadě nelegálních činností. A to se týká mnoho různých činností. Paní poslankyně o tom hovořila. Jde o drogy, o obchodování, ilegálně obchodování se zbraněmi, podporování terorismu, obchodování s lidmi, obchodování s prostitucí i nezletilých. To jsou zločinecké organizace, které také eh, takto vlastně útočí na ty nejkřehčí subjekty. A potom eh, zločinecké spolčení, jak řekla paní poslankyně, eh, působí také skrze korupci, což je odevždy jedna z metod mafie a díky tomu infiltruje i do legální ekonomiky, takže vlastně ovlivňuje naše veřejnou zprávu a ovlivňuje i konkurence na privátním trhu. Takže si myslím, že je třeba, aby Evropská unie eh, tady prokázala, že se tím bude vážně zabývat, aby eh, posílila tento boj proti organizovanému zločinu. A to především skrze spolupráci mezi jednotlivými státy, eh, skrze spolupráci mezi jednotlivými úřady pro potírání této činnosti a to taky eh, díky spolupráci a skrze spolupráci s evropskými organizacemi, jako je Europol. Ale bylo by třeba definovat taky jednotný právní rámec, který podle mého soudu eh, se nemůže obejít bez obecné eh, definice zločinného spolčení. Protože eh, samozřejmě přitom, že nám chybí nějaká sdílená definice tohoto organizovaného zločinu, eh, vzhledem k tomu, že existují různé právní státy v členských zemích, tak jak to kolegyně Ferrarová zde řekla, tak to všechno vlastně způsobuje, že je velice těžké účinně se stavět proti těmto zločineckým spolčením. ti naopak jsou tyto spolky jsou naopak velice flexibilní a budou se dobře přizpůsobit různým podmínkám. Měli bychom tedy vlastně tady eh, nějakým způsobem dohonit tuto schopnost těchto zločineckých organizací, co se flexibility týče. Eh, dále eh, si myslím, že je třeba ochránit i finanční zájmy, které jsou ohroženy touto eh, organizovanou zločineckou činností, je třeba, aby opatření, která byla již navržená eh, výborem a tady mám, myslím, směrnice FIFA, myslím si, eh, mám na mysli i Evropskou prokuraturu, která by mohla být velice důležitá a která by mohla i rozšířit své vlastní kompetence mimo jenom kontrolu finančních toků, tak si myslím, že je důležité, abychom tato opatření eh, definovali co nejdříve. A dále nakonec si myslím, že uvědomění je velice důležité. Konečně, tedy i na evropské úrovni, eh, si lidé uvědomují, že eh, mafiánské společení je velice důležité, velice invazivní, že proniká do všech sektorů ekonomiky, jak legální, tak nelegální, a že všichni my se musíme zasadit proto, abychom na operativním i legálním plánu udělali mm, všechno pro to, abychom mohli ten, tuto činnost potírat. Jak řekla kolegyně eh, Ferrarová, můžeme se i opřít o závěry práce eh, komise. A z mé strany doufám, ale ze strany i jiných kolegů doufám, že se všichni o to zasloužíme a že budeme spolupracovat. Děkuji eh, paní eh, Rozi Bindy, děkujeme, že s námi, za námi přišla s tak důležitým tématem, eh, na který se bude muset soustředit co nejkratší době. Děkuji. Děkuji, nyní pan Díaz de Mera. Děkuji, paní předsedkyně, chci poděkovat mnohokrát paní Bindy. Velice mě zaujalo vaše vystoupení, pečlivě jsem ho sledoval. Já jsem byl v dřívějším mandátu intenzivně zapojen do práce výboru eh, Krim. takže eh, jsem se politicky profesionálně vol, eh, zabýval bojem s organizovanou trestnou činností. Dnes tady hovoříme o mafii a tak jsem si eh, vyslechl vás i kolegy a mám jeden dotaz. Ve vyšetřovacím parlamentním výboru u vás ve v italském parlamentu by mě zajímalo, zda jste zmiňovali autoritu eh, justice a Roberta Saviana, který napsal bestseller a v nedávné době je to bestseller 000. A mě by zajímalo, co eh, to je jenom taková hm, taková doplňující otázka, zda jeho to můžete nějak zmínit. Paní Spinelli. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Ráda bych poděkovala hlavně paní poslankyni Bindy a celému výboru Antimafia a zároveň i kolegyni Ferrarové, která pracuje na této zprávě. A podle mě eh, je to velice eh, důležitá práce jak pro Evropský parlament, tak pro evropské země. Ráda bych zdůraznila dva body, které se týkají vztahem, vztahu mezi mafií a terorismem. První bod e, Myslím si, že je tady určitý důvod, proč e, je tento sál tak trochu poloprázdný, protože ten vztah mezi mafií a terorismem je eh, námět tak trochu tabu. Protože se dost dobře nedokáže eh, odhalit toto tabu a není eh, možné zatím odhalit, kdo vlastně financuje terorismus, kdo tam stojí za tím fenomenem. Ráda bych hm, Eh, chtěla, aby všechna tabu bylo možné otevřít, abychom měli určitou geostrategickou vizi, abychom hovořili o mafiích, ale také o spojeních, o vazbách, které mají západní státy s celou sérií eh, jiných států, jako například Katar nebo Saudská, Arab, Saudská Arábie, kteří financovali ISIS a které mohou mít eh, možná se přičinili o tom, že tam je ten vztah mezi mafiemi a mezi, eh, mezi terorismem. Čili tento geopolitický aspekt by tam měl v té zprávě také zaznít. Podle mě druhý bod, a tady se obracím rovnou na eh, paní poslankyni Bindy, říkám si, je správné hovořit o válce eh, s terorismem. Žiju větší část svého života trávím větší část svého života ve Francii a po těch atentátech, k kterým došlo ve Francii, tak se úplně běžně hovoří o tom, že jsme ve válce. A to není dobré, podle mě. Ten termín není dobrý, protože když začneme uvažovat ve válečnických termínech, tak vstupujeme do logiky, kde právo přestává platit. Je to logika nouzového práva a e, o rozkladu víceméně explicitní eh, ústav. Ve Francii byla ústava revidována a to ve smyslu eh, nouzového stavu a výjimečného stavu. A ten výjimečný stav eh, se neustále prodlužuje a stává se něco permanentního. V Itálii <clears throat> možná Evropský parlament neví, že v Itálii také čelíme také revizi ústavy a e, tato revize posiluje exekutivní e, pravomoci a to dost brutálním způsobem, podle mého soudu. Já tady bych to propojila s tou, e, s tou snadností, s jakou mafie skrývají svoji vlastní ilegalitu, svoji vlastní nezákonnost. Protože si myslím, že je jednodušší to skrýt tímto způsobem a dosáhnout konsensu, kdy, kdy ústavy a práva se všemi pravomocemi, které e, ústavy vlastně vyvažují, když tohle to všechno se oslabí, tak je potom snadnější pro mafie, aby e, mohli se skrýt a e, předstírat, že jsou legální. Děkuji. Děkuji vám. Eh, Děkuji, paní předsedkyně, také. Já bych chtěla se připojit k poslankyni Spinelli a chtěla bych poděkovat jak paní předsedkyně Bindy, tak všem členům z Komise Antimafia i kolegyni Feradové za práci, kterou dělá, která je zcela zásadně a důležitá, protože my uh, máme spoždění vzhledem k tomu, co ta komise Krym uzavřela. A kolega Kiniči už tady zdůraznil, že je důležité dospět k nějaké sdílené definici uh, toho, co je organizovaný zločin a, a hlavně, co je mafiánské spolčení. Samozřejmě to znamená, že je tady zcela zvláštní povaha tohoto spolčení a z toho by měla potom vyplývat eh, povaha jejich činností. Jak řekla paní mm, poslankyně Bindy, mafie velice dobře operují skrze eh, hranice 28 států v podstatě se využívají eh, volnosti pohybu a v podstatě filtrují se do legální ekonomiky a to má katastrofální důsledky, čili je s podívem, že některé vlády si toho ještě nevšimly a že si nevšimly, jak katastroficky poškozují eh, legální ekonomiku a jak poškozují vlastní daňové systémy a zdroje, které tyto státy mají k dispozici. A dělají to opravdu s obrovskou pružností, mají schopnost se transformovat na globální scéně. Například mm, je opravdu eh, hrozné, jakým způsobem se mafie včlenila do eh, oblasti hazardních her v Itálii. Eh, zde toto má obrovské sociální náklady. Existuje projekt Organized Prime Portfolio, což je projekt financovaný Evropskou komisí a tento projekt Eh, studuje sedm států a tam eh, se studuje, kolik, eh, jak se v těchto státech mafie prosazuje, jak a jak se taky konfiskují majetky mafie v případě, že je to odhaleno. A my jsme vytvořili takovou meziskupinu, která se zabývá organizovaným zločinem a bojem proti korupci a transparencí. Já jsem místo předsedkyně této skupiny a mnozí, kteří jsou tu přítomní, sem patří a my bychom velice rádi stále spolupracovali i s vámi. To by mohla být plodná spolupráce. Určitě je potřeba větší spolupráce mezi, eh, mezi policejními složkami a mezi soudními složkami. S kolegou Korem my jsme spolupracovali a i s ředitelstvím eh, antimafia. Viděli jsme, že oni opravdu těžce operují na evropské úrovni, protože eh, zde máme ještě i kulturní problémy a kulturně eh, tady se nechápe ten problém organizovaného zločinu. My čekáme ještě přijetí té směrnice o zabavování majetku a chtěli bychom, aby komise vytvořila studie eh, z rady a z parlamentu studie, která eh, která žádala, zda by bylo po komisi, aby zjistila, zda by bylo dobré rozšířit toto zabavování majetku i v případě, že nedošlo k trestnému odsouzení. Já nevím, eh, nebo myslím si, že mafie je opravdu eh, globálním fenoménem a my to můžeme potřít jenom, potírat jenom tehdy, když se také spojíme a kdy budeme operovat na globální úrovni, protože jinak mafie bude stále krok před námi. Pokud má Evropská unie smysl, tak je dobré, abychom se zmocnili těch dobrých eh, praxí, které se v některých členských státech vyvinuly a abychom je i rozšířili v Evrop, na evropském území. A to si přejeme i pro tento Evropský parlament. Děkuji. Děkuji vám. Ještě tady máme paní Gomeš, pana Kora, pana Jandrusa. A pak ještě musíme nechat paní Bindy eh, čas na odpověď, takže já bych tímto s dovolením uzavřela řečník znám. Dobře, děkuji vám a prosím, sledujte čas, abych vám nechal ještě prostor pro odpovědi. Eh, Äh, Bindi äh, äh, A paní Bindy eh, eh, ještě také prosila, aby se vyjádřila paní Gravini. No, I A teď eh, opravdu prosím vás, dodržujte dvě minuty. Prosím, ano. Děkuji, že jste znovu dorazila paní Bindy do našeho výboru. Děkuji tedy za náš dialog, který je velice důležitý a pro nás užitečný. Já se chci zeptat, souhlasím s tím, co jste říkala, eh, ale chci se zeptat eh, na tu vazbu mezi mafií organizovaným obchodováním nejrůznějšího druhu, ať už jde o eh, lidi, eh, zbraně, drogy a vazbu této činnosti na terorismus. Protože to by mohlo eh, podnítit naše členské státy k akci, protože prozatím spíše dosti váhají, přitom je tady tady jasná vazba na, na terorismus a jeho financování. Uh, a já se na ní zvláště ptám, protože eh, regulace ve finančním systému, stav regulace nahrává organizované trestné činnosti, která se snaží zlegalizovat eh, výnosy z nelegálního obchodu a z trestné činnosti. V řadě zemí, je například u nás v Portugalsku, existuje jako trestný čin praní špinavých peněz, což je mm, trestný čin propojený s jinou trestnou činností a pokud není možné eh, samotné praní špinavých peněz prošetřit, eh, i když je dostatek důkazů, tak vlastně není, eh, se nemá za to, že došlo k tomuto trestnému činu. Přitom zatím je tedy evidentně jako korupce, nejrůznější druhy organizované trestné činnosti a teď myslím korupce, která jde až do nejvyšších řad politiků a soudců. Měli jsme nedávno případ soudce, který byl zatčen za to, že mm, eh, smetával případy eh, spolupráce s mafií. Takže Nemyslíte si, že otázka praní špinavých peněz je natolik zásadní, že by měla být také začleněna do vyšší práce? Děkuji, nyní pan Korao. Uh, thank you, madam Chair. Děkuji, paní předsedo, do dvou minut. Eh, děkuji. Eh, já nepůjdu do detailů, protože tady už kolegyně Ferrara všechno rozebrala velice dobře když hovořila o e, práci, která následuje po e, práci skupiny Krim. Je třeba, abychom si uvědomili, že je, nám tady, je nás tady málo a jsme tady hlavně Italové. A to už je vlastně odpověď, e, kterou máme od vás z Komise Antimafia. My jsme za rok a půl, co jsme tady zjistili, že na úrovni evropské a hlavně na úrovni evropské parlamentu na to všichni kašlou. Tu ta otázka mafie, antimafie, zločineckého spolčení, to je všechno eh, tady všem jedno. Bohužel já vám to musím říct, protože my jsme měli spoustu setkání, hovořili jsme to, o tom i na meziskupině, je velice těžké, abychom se někoho přitáhli. S Laurou jsme prohloubili ta témata, měli jsme různá slyšení, eh, zvali jsme sem experty a v životě se o to tady nikdo nezajímal. Souhlasím s tím, že ten model neoliberální je eh, dokonalý systém pro to, aby se mafie výborně rozšířily, aby dokázali prát velice snadno peníze. A Molte a mnoho evropských zemí to vyhovuje, protože nemají žádné zákony proti, špinavý, proti, proti praní špinavých peněz, protože jsou rádi, že dostanou eh, čisté kapitály, i když jsou čerstvé kapitály, i když jsou to kapitály špinavé. A to zřejmě mnoha zemím vyhovuje. Z jiného úhlu pohledu je těžké eh, propojit eh, toto téma s ostatními tématy, o nich se diskutuje zde v parlamentu, protože i v jiných oblastech mafie vydělávají. Eh, k tomu bodu, o němž vy jste hovořila, o té poti- těch potížích Eh, zjistit, jaká je tady, eh, jaká je tady hranice mezi legálností a nelegálností, protože často to, co je legální, má původ ilegalitě, tak tam bychom se měli zamyslet i nad tím, jak funguje italská komise antimafia, protože eh, je třeba, abychom viděli, jaká stanoviska také zaujímají. My jsme země, kde je vůbec korupce po Bulharsku vůbec nejvyšší v Evropě a <clears throat> Především náš systém institucionální je infiltrován ze všech stran eh, mafiánskými eh, fenomény, hlavně strany jsou prolezlé mafiánskými způsoby, tak eh, si myslím, že je to důležité, abychom my se pohnuli dál. V této legislativě, abychom alespoň vytačili ten koncept, protože zatím se to stále popírá. To, to je podobné, jako když se dřív tvrdilo v Itálii, že uh, mafie vůbec neexistuje, že to je jenom takový venkovský fenomén na Sicílii. Tak to jsme v této pozici, co se týče definicí dnes. Děkuji a ještě než dám paní Bindy příležitost zareagovat, uh, Požádám také poslance italského parlamentu, aby se vyjádřili. Máme tady tři poslance a pokud eh, se vejdete do jedné minuty, aby paní Bindy měla čas na odpověď, protože času už máme opravdu málo, tak eh, můžete vystoupit nejprve mm, paní Jaruso. Jo? Grazie, presidenti. Děkuji, pane předsedo. Eh, a děkuji za e, pozvání. Je důležité v této diskuzi, je to důležité ta diskuze dnešní, protože ta situace je opravdu vážná. A to, že se jí nevěnuje pozornost v tomto parlamentu, e, e, znamená, že to je velice uh, zneklidňující signál. Musíme uh, připomenout, že mafie je transnacionální a globální systém. A eh, byla už takovým ještě dřív, než tento termíny vůbec byly používány. Sicilská mafie je dobře zakořeněná na obou stranách Atlantiku už od začátku 20. století. Uh, ještě než se otevřely hranice, ještě než tady byl volný oběh kapitálu a osob, tak už mafie takto působila. Drangeta eh, kolonizovala Austrálii a je zakořeněna v Kanadě, kde, eh, kde eh, podniká velice úspěšně, zrovna tak jako v Kalábri. Takže když někdo v Evropě si myslí, že eh, eh, mafie se ho netýká, tak eh, se obrovsky mílí. Je to obrovská chyba, která má naprosto neblahé důsledky pro jeho vlastní zemi, ale i pro celou Evropu, protože oblast volného obchodu, volných výměny kapitálu osob vytvořila systém, který mafím velice svědčí a kde se mafie dobře uchytily kromě jiného korupce je zcela zásadním eh, prvkem v činnosti mafie, ale není to eh, prvek nejtypičtější. Korupce je takovým eh, šperhákem, kterým se mafie dostává do veřejné zprávy, ale potom mafie nejenom kontroluje veřejnou zprávu, ale vlastně ještě tu korupci překonává. Mafie s obrovským kapitálem, který vlastní, Eh, může potom kontrolovat i veřejnou zprávu a může eh, eh, nastavit systémy, které budou pro ně, pro ní při, přínosné a úspěšné. Čili boj proti mafii to musí být naprostá priorita našeho Evropského parlamentu, protože jenom tak budeme moci ochránit demokracii v evropských zemích. Děkuji za tu řečnickou dobu. Já děkuji. A paní Gravíny, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Především chci ocenit eh, to, že eh, parlament odpověděl pozitivně na, eh, mm, na otázky naší italské parlamentní komise. Před rokem jsme se poprvé setkali s tou výborem Líbe a měli jsme odpověď. Čili také oceňuji to, že i rozpočtový výbor Evropského parlamentu ve svém stanovisku vyjádřil před několika týdny mm, to, že je nezbytné navýšit zdroje na potírání organizovaného zločinu na evropské úrovni. Čili to je správnou, vykročení správnou cestou. Současně se připojuji i ke kolegům, kteří k kolegům a k paní poslankyně Bindi, kteří eh, řekli, že toto úsilí i ze strany Evropského parlamentu musí být posíleno do budoucna. Především podporou e, implementace e, Evropské prokuratury, která se bude inspirovat e, úžasnou zkušeností, kterou mají v Itálii s jejich národním orgánem pro potírání mafií. A i při potírání tedy terorismu. Čili je třeba mít takovou evropskou strukturu, která bude potírat organizovaný zločin a také terorismus. Je to nicméně také závazek pro parlament. Děkuji, pane, paní předsedkyně. Děkuji. Nyní pan Fála. Pan Fála byl dříve poslancem výboru Libe, takže jistě chápe, že máme maximálně pět minut s tlumočením. Děkuji, pane, paní předsedkyně, já znám pravidla, takže jenom eh, pár vteřin. Všechno zde už zaznělo, bylo to tady řečeno velice dobře. Tento dokument eh, kolegyně Ferrarové je opravdu výborný a paní poslankyně Bindy eh, schrnula práci, která byla provedena v Itálii a všichni kolegové se tady velice dobře vyjádřili. Myslím si, že toto je příležitost pro Evropský parlament, abychom jednou ty dobré úmysly a moudrá slova, aby je přenesla do institucionálních aktů, do opravdu konkrétních činů, protože zatímco přemýšlíme o tom, co udělat, Eh, s mafiemi, tak mafie v posledních 20 letech se velmi změnily, se rozrostly, jsou stabilní, konsolidovanou součástí světové ekonomiky, jsou naprosto bezostyšnou formou eh, moderního kapitalismu, takže pokud my se spokojíme pouze s moudrými slovy a s dobrými úmysly, tak eh, z toho nemůžeme výjít zdraví, takže děkuji jménem Evropského parlamentu. Děkuji. Děkuji celému výboru za odvedenou práci a věřím, že budeme dále úzce spolupracovat. A nyní závěrečné slovo pro paní Bindy, aby mohla odpovědět. Děkuji, paní předsedkyně. Budu velmi stručná. Já bych také chtěla poděkovat za pozornost i za spolupráci my jsme vždy ochotní zkonkrétnit i způsoby spolupráce tak, jak vy to rozhodnete. A pokud chcete využít i naší práce, budeme rádi. Ráda bych jenom podala dvě upřesnění. Za prvé, ten eh, zločin eh, praní špinavých eh, peněz, ten je třeba potírat opravdu velmi důsledně, protože ten umožňuje mafím exportovat peníze kamkoliv a e, jít i do těch zemí, kde e, se e, tento zločin vlastně příliš netrestá. My tedy si přejeme trestně harmonizaci trestního práva pro právě tento, tento pro toto praní špinavých peněz. E, nechceme takové podmínky, kde by někomu bylo umožněno mít výhodu, že bude investovat špinavé peníze. To je samozřejmě potom poškození vlastně všech. Druhé upřesnění, to bych ráda udělala jako odpověď e, paní poslankyni Spinelli. Nechtěla jsem použít ten termín e, války, Eh, s tím, že by to znamenalo, že se rozruší eh, demokratické zřízení. V Itálii se eh, bojuje s terorismem a nijak jsme přitom neporušovali záruky, které jsou zcela zásadní demokratické principy, které zaručuje naše ústava. Myslím si, že i mezinárodní terorismus je možné potírat ne tak, že budeme oslabovat naše demokracie, ale že je posílíme. Já jsem použila ten termín protože jsem chtěla jenom eh, zdůraznit, eh, jak je eh, důležité, aby se celé evropské společenství v této otázce zasazovalo řešení. Je třeba, že musíme být svorní při potírání hlavně příčin tohoto fenoménu. A pro potírání příčin je třeba tedy potírat chudobu, je třeba Eh, omezovat eh, ozbrojené konflikty a úplně vyloučit z naší vize. Nemůže to být nástroj, jak to říká naše ústava, nemůže to být nástroj, který řeší mezinárodní konflikty. Musíme eh, potírat i nespravedlnost, která existuje ve světě a to nejenom zločinecké organizace, ale musíme se stavit i proti těm, kteří využívají tyto zločinecké organizace pro vlastní eh, mocenské pozice ve světě. Čili já bych tak ráda upozornila, že i pro boj s mafiemi musíme posílit vlastně naše ústavy a ne oslabit je. Děkuji vám všem. Děkuji paní Bindy za tuto velice důležitou výměnu názoru. Děkuji všem poslancům, děkuji tlumočníkům a uvidíme se zítra.